Dear colleagues, I think we, we, we start... Kolegové, myslím, že máme už teď trochu spoždění, takže prosím vás, usaďte se. A přejdeme hned eh, k prvnímu bodu, což je schválení pořadu jednání. Chci vás informovat, že bod 7, to jest záležitost související se stanoviskem kytre k inovační politice ve společenství bychom měli probrat zítra a místo toho bude dnes bod 10. Pokud nic nenamítáte, tak v tomto smyslu upravíme pořad jednání a bude eh, pořad jednání schválen s touto změnou. Takže teď eh, máme schválit zápis ze schůze z 22. února. A mohu-li eh, navrhnout, že tak v prů, pokud nedostaneme žádné stížnosti v průběhu jednání, tak na konci jednání bude zápis považován za schválený. Další bod to je mé sdělení. A chci vás informovat, že prostřednictvím písemného postupu který byl zahájen na našem posledním zasedání, se koordinátoři rozhodli navrhnout takovéto rozdělení zprávy a stanoviska. Takže zpráva o návrhu o nařízení Evropského parlamentu a rady týkající se evropských finančních příspěvků do Mezinárodního fondu pro Irsko je, eh, dostane EPP a nepřekvapuje mě, že Mám už říct jméno? Sean, Ke- Sean Kelly. A druhý dokument je stanovisko týkající se zaměstnanosti a budoucnost pro sociální služby. Socialisté a demokraté ehm, navrhli jednoho ze svých poslanců. Ještě jméno nemáme, takže Konstance nám ho dá co nejdřív. Druhá záležitost, kterou tu máme, se týká způsobu, jimž Evropský parlament hodlá zorganizovat svou reakci na strategii EU 2020. Konalo se zasedání předsedy parlamentu, který zaslal sedm nebo osm předsedů výborů kteří jsou vnímáni jako něco, co souvisí s EU 2020. Byli pozváni na pracovní večeři, během které se diskutovala strategie EU 2020. Hlavní otázky se týkaly postupu spíše než obsahu. Pokud jde o postup, Všeobecně se domníváme, že parlament nemá dostatek času na to, aby se účastnil odpovídající diskuse o strategii EU 2020, protože harmonogram pro odsouhlasení této strategie je velmi napjatý. Rada zahájí diskuse příští týden a chtěla by přijmout tento dokument během summitu. Komise mezi tím vypracovává hlavní pokyny a další detaily. Role parlamentu je velmi omezená, pokud je o tento dokument, který předložila komise, a my si myslíme, že to neodpovídá evropským smlouvám. Budeme poukazovat na to, že by parlament měl být více zahrnut, to je můj názor, nikoli názor předsedy parlamentu. My bychom měli a posílit svoji roli, zastupujeme evropské občany. Takže Evropský parlament by měl mít možnost promluvit jménem evropských občanů v diskuzi o této strategii a také během procesu implementace této strategie. Někteří kolegové, někteří předsedové výboru tlačili na předsedu, aby požádal radu a komisi, aby celý proces odložili aby strategie byla přijata až po létě, ale někteří z nás jsou realističtější a vědí, že tento proces už byl zahájen a je zde malá šance, že by černový summit nepřijal tuto strategii, že by byla tato strategie odložena takže to musíme mít na paměti. Rovněž se diskutovalo o tom, jak se máme v parlamentu zorganizovat při diskuzi o strategii 2020. Byly zde návrhy výboru ad hoc, byly zde návrhy řídícího výboru, rovněž zde byla možnost konference předsedů výborů která by měla vést diskusy. To byly tedy možnosti, o kterých jsme hovořili během pracovní skupiny. Konference předsedů poté učinila rozhodnutí a předala tuto otázku konferenci předsedů výborů. Předseda konference předsedů výborů byl požádán, aby organizoval práci parlamentu na strategii EU 2020. Takže konference předsedů výborů nyní připraví návrh týkající se toho, jak bude práce Evropského parlamentu organizována, pokud je o strategii 2020. Takže to byly stručně informace popisující současnou situaci. To je z mé strany všechno. Nyní eh, Van Nistelrooy, prosím, žádá o slovo. Já myslím, že je to zvláštní, že momentálně s novou radou a komisí, že jenom tak akceptujeme tato omezení. Už se stalo dříve, musíme připravit usnesení, mě, tedy na, na, měli jsme připravit usnesení na poslední plenární zasedání, a jestli si dobře vzpomínám, tak jsme iniciovali dopis našeho výboru v tom smyslu, že si přejeme běžnou přípravu, chceme zaujmout běžný postoj jako jeden z výborů. A jestliže skutečně je nějaká nová příprava, nová inovace, tak proč když proč se ta nová procedura řeší tímto způsobem? Víme, že předsedové výboru se posadí, ano, ale to je pak takové řešení z hora. A není to nutné. Proč radši nevymyslíme nový postup, aby to bylo pružnější? Dva dny přípravy, pak usnesení. Protože tohle je tak trochu omezující. Řeknu vám jedno. Myslíte si, že EU 2020 skutečně sebou ponese větší závazky? Jak pro, pro Unii, Unii, tak pro členské státy. To je stejné jako s otevřenou koordinací. Bude to to samé bez přípravy. Prostě vzlet, ale bez, bez jakéhokoliv přistání. To je špatný začátek. Možná by bylo lepší, aby byli trošku kreativnější, aby strávili dva dny úvahami nad tím, jak dál, protože jinak nemáme rovnováhu mezi tím, co chceme dosáhnout, to se týká i soudržnosti, to je klíčový nástroj. No dobře, řekl jsem, co jsem chtěl říct. Děkuji. Chce se ještě někdo přihlásit? Vrátíme se k tomu v rámci bodu 13. Zítra se dostaneme k té zprávě o příspěvku politiky soudržnosti k Lisabonské agendě. Stručně vás však mohu informovat, že jsme požádali konferenci předsedů o změnu nadpisu, aby se to týkalo nejen příspěvku politiky soudržnosti k Lisabonu, ale také k EU 2020 na úrovni předsedů. To bylo schváleno, ale ještě čekáme e, na konferenci předsedů, tam to bude, doufám, také pozitivní a tím pádem můžeme nastartovat diskuzi snad v květnu. Před pár týdny jsem zaslala dopis konferenci předsedů výboru o tom, jak důležité je zorganizovat tuto práci k EU 2020. Uvidíme, co z toho vzejde. Ovšem v tuto chvíli to ještě není jasné, Jan Olbricht. Ano, děkuji. Dorazil jsem pozdě, takže doufám, že nebudu opakovat něco, co už se říkalo. Krátce. Když jsem si četl poslední verzi strategie 2020, tak je smutné, že to, tím garantem, tím vlastníkem té strategie je Evropská je rada a role parlamentu je jiná, že to samotné vlastnictví, to, kdo si přivlastňuje tedy tuto strategii, že to je rada a že to bude schválovat v červnu. Tak to v textu stojí. Já si myslím, kolegové, že se ještě k této diskuzi vrátíme pod bodem 13, neli i později, Myslím, že nemůžeme akceptovat určité přístupy, zejména pokud jde o roli parlamentu v EU 2020, protože jde tady i o jakýsi příspěvek legislativní práci, kdy se budeme také setkávat i s národními parlamenty, ale myslím si, že smlouva nám teď dává trošku jiné pravomoci. Takže v tuto chvíli, pokud nemáte nic k této záležitosti, tak přejdeme k bodu 4 a to je první zpráva od pana Michaela Tremopulose, kde máme Michaela. Jste tady, vy jste, jste málo, tu nikdy nejste, takže nám chybíte, ale každopádně má, budeme mít lhutu pro pozměňovací návrhy, ale teď dám slovo Michailovi, aby to uvedl. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως... Děkuji, Dámy a pánové, jak víte, Evropská komise v roce 2005 přijala ETI, Evropskou iniciativu pro transparentnost. Poté byla vydána zelená kniha v roce 2006. Cílem je zlepšit transparentnost a odpovědnost řízení na úrovni EU je třeba poskytovat informace o příjemcích financování ze strany Evropské unie. To je základem celé iniciativy. Pokud jde o zveřejňování příspěvků regionálního fondu a kohezních fondů, je to stanoveno v nařízení, které upravuje tuto věc. Článek 7.2d se zabývá třemi kategoriemi informací. Za prvé seznam příjemců, za druhé názvy společností a za, třeté, za třetí výše částek financování, které dostávají. Jsou zde ale velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o řídící orgány. A jsou zde také různé interpretace minimálních požadavků v rámci Evropské iniciativy pro transparentnost. Jsou zde jasné rozdíly a ve správním přístupu a také v praxi e, mezi jednotlivými členskými státy. E, jsou zde různé přístupy, různé postoje. A tyto různé přístupy jsou možné, protože celkový na rámec je relativně slabý. A úkolem komise je navrhnout pouze společný model pro zveřejňování údajů. Občané mohou mít přístup na, gen, na webovou stránku generálního ředitelství Regio. A na této stránce jsou odkazy eh, na elektronické adresy členských států, na níž jsou zveřejněny požadované údaje o příjemcích prostředků z EFRR a z Fondu soudržnosti. Obsah těchto stránek je ale v kompetenci čistě členských států. A tyto informace spadají pod kompetence řídících orgánů. Není možné tedy na evropské úrovni srovnávat tyto údaje. A já v návrhu zprávy vyzývám členské státy a komisi, aby tyto webové stránky eh, učinily interoperabilnějšími a aby byly lepší pro uživatele. Znamená to tedy, že by zde měla být srovnatelnost na úrovni EU. Zároveň ale třeba zachovat eh, specifické rysy jednotlivých eh, internetových stránek je dobré mít stránky eh, dvojazyčné v místním jazyce a poté v angličtině. Eh, žádný členský států nepublikuje méně informací, než eh, jak to vyžadují minimální požadavky. Ale jsou zde některé aspekty politiky soudržnosti, které neodpovídají požadavkům. Některé členské státy zveřejňují další informace, jako jsou například cíle projektu, cílové skupiny v případě strukturálních fondů, v případě například Evropského sociálního fondu. A to vše je založeno na stávajícím právním rámci, ale některé členské státy tedy zveřejňují i dodatečné informace. Jedná se inform- o informace týkající se příjemců. Já si myslím, že pokud jde o obsah a prezentaci informací, je zde stále ještě mnoho prostoru pro zlepšení. Já žádám komisi, aby prezentovala informace lepším způsobem, aby byly informace snadno dostupné a každý věděl, co kde najde. Pokud jde o systém informování, tento systém by mohl být zlepšený, pokud generální ředitelství v komisi zodpovědné za udělování fondů bude mít stejná pravidla jako tedy pravidla zveřejňování informací v jednotlivých členských státech. Já žádám komisi, aby byl usnaděn přístup k informacím, jako je například seznam příjemců, jejich umístění, jejich sídlo a také veškeré kontaktní údaje. Stejně tak je třeba mít informace o partnerech těchto příjemců. Organizace Transparency International kritizovala nedostatek transparentnosti ve využívání těchto fondů. Rovněž poukázala na to, že zde existuje nebezpečí, že by zde mohlo docházet k případům korupce v této oblasti, protože je velice těžké říci, kdo je odpovědný za co. Domnívám se, že s tím souvisí určité náklady, pokud je tedy o zlepšení přístupu k informacím. Celkově si ale myslím, že změna povede k lepšímu, k lepší situaci. Informace by měly být takové, aby se občané dozvěděli, co je kde eh, děláno z eh, prostředky z Evropské unie, protože to jsou prostředky daňových poplatníků. Pokud je o politiku soudržnosti po roce 2013, eh, politika bude muset plně respektovat pravidla transparentnosti a iniciativu pro transparentnost. To bude mnohem snažší, pokud zde budeme mít určité postihy za neplnění těchto požadavků. Pokud jde o centralizované systémy řízení, šíření informací je zcela zásadní pro správné řízení a kontrolu. Tím je možné předcházet problémům, které by jinak mohly vzniknout. Článek 69 obecného nařízení o strukturálních fondech tvrdí, stanoví, že členské státy a řídící orgány poskytnou informace o operacích a jednotlivých eh, projektech. Eh, informace jsou určeny občanům a příjemcům cílem zdůraznit roli společenství a zajistit, aby byla pomoc eh, z fondů eh, zcela průhledná a transparentní. Zaváděcí nařízení stanoví způsob zveřejňování informací. Nyní máme síť Inform pro Evropský fond pro regionální rozvoj. Koherence na úrovni EU rovněž zahrnuje eh, systém konzultace. Jedná se o výbor pro koordinaci fondů. U strukturálních fondů je důležité zaručit spolupráci mezi eh, jednotlivými členskými státy. Díky této síti vzniká tlak na transparentnost. Komise je tak možná posilovat transparentnost v této oblasti. Řídící orgány tak musí přesně zaručit správnost zraněných údajů. Je třeba zjistit, jakým způsobem je třeba nejlépe prosazovat Evropskou iniciativu pro transparentnost. A tomu můžou napomáhat eh, kampaně eh, informování veřejnosti. A samozřejmě postihy představují jasný způsob, jak prosazovat transparentnost a jak prosazovat odpovídající systémy kontroly. Pravidla Evropského parlamentu byla stanovena v usnesení z 19. února 2008 a tento dokument se týkal transparentnosti ve veřejných záležitostech. Systém včasného varování by měl zahrnovat také dokumenty a kapitoly, kde se spolupracuje mezi Evropskou unii a členskými státy. já se domnívám, že je třeba mít informace o silných a slabých stránkách eh, jednotlivých programů. Tyto informace musí být eh, dostupné na úrovni členských států. Já vyzývám komisi, aby pokračovala ve své snaze upozorňovat členské státy na to, jaké informace jsou od nich požadovány. tyto informace pak musí být odpovídajícím způsobem šířeny dále. Já se domnívám, že Evropská iniciativa pro transparentnost bude mít silný dopad na a pravidla, na dodržování pravidel v celém řetězci realizace programu. Je nutné, aby zde byla prosazována transparentnost, odpovědnost a dodržování pravidel v celém řetězci zavádění programu. Členské státy musí zajistit spolupráci jednotlivých partnerů, jednotlivých zainteresovaných stran. Je nutné zapojit organizace občanské společnosti do systému politiky soudržnosti už eh, na začátku, co nejdříve, aby bylo možné využít jejich zkušeností. Eh, systém založený na partnerství bude dobrý pro efektivitu programu. Znamená to, že informace budou dostupné ve standardním formátu a že budou šířeny správným způsobem. Já si myslím, že to zlepší způsob využívání fondu soudržnosti. Partnerství je základem a bude určitým ukazatelem toho, jak se programy vyvíjejí. Já si myslím, že členské státy tak budou mít eh, informace k dispozici, jak se a eh, programy aplikují. Článek 11 obecného nařízení o strukturálních fondech vyzývá členské státy, aby jednali v duchu partnerství a spolupráce. A eh, tak je možné mít odpovídající hodnocení programů. Nařízení má preambule a je zde specifický článek, který se zabývá otázkou partnerství, ale není zde mnoho informací konkrétně o pravidlech pro partnerství. Zároveň se o partnerství nehovoří v odpovídajících směrnicích a nehovoří se o tom, jak by partnerství mělo tedy vypadat v praxi. Já si myslím, že zde je velký manévrovací prostor, pokud jde o interpretaci článku 11. A tato otázka partnerství vždy závisí na vnitrostátních tradicích a praxi. Někdy se zde prokazují, bohužel, prosazují bohužel i špatné přístupy k partnerství. Komise zde byla příliš eh, pasivní, nechala příliš velký manévrovací prostor, pokud jde o interpretaci pravidel. A není zde eh, žádný, nejsou zde žádné praktické údaje ze strany komise pro to, jak by měla partnerství v praxi vypadat. Proto vyzývám komisi, aby se snažila o lepší inform, o získání lepších informací o partnerstvích a o tom, jak partnerství fungují v praxi. Partnerské organizace by měly být zahrnuty do programu. V návrhu zprávy zmiňuji také skutečnost minimálních požadavků na konzultace. To je zcela zásadní pro Evropskou iniciativu pro transparentnost. To by mělo být základem přístupu komise k politice soudržnosti. My žádáme větší transparentnost ze strany členských států, ale současně by evropské instituce měly dodržovat eh, tyto praktiky a měly by jednat transparentně. Já se domnívám, že nemáme dostatečné informace o eh, rozhodovacích procesech uvnitř komise a to se samozřejmě odráží a také ve výsledcích. Pokud je o článek 41 nařízení o strukturálních fondech, komise má pravomoc schválit nebo zamítnout velké projekty, které předloží členské státy. Jedná se o projekty, která mají rozpočet více než 25 milionů eur v odvětví životního prostředí nebo 50 milionů eur v ostatních odvětvích. To jsou tedy velké projekty. Je nutné zaručit transparentnost u těchto projektů ještě předtím, než budou odsouhlaseny a než jim bude poskytnuto financování. Světová banka a Evropská investiční banka eh, mají systém eh, kontroly těchto projektů ještě před rozhodnutím o financování. Evropská komise by měla mít takový přístup rovněž podobně jako tyto banky. Domnívám se, že transparentnost u evropských institucí by měla být přinejmenším taková, jako v případě Evropské investiční banky. Je třeba, aby byly zřízeny internetové stránky, kde by byly informace o velkých projektech. Informace o těchto projektech by měly být dostupné ještě předtím, než bude rozhodnuto o financování. Internetová stránka by měla mít také možnost eh, zasílání eh, informací nebo připomínek. Já se domnívám, že tímto bychom vytvořili eh, různé cesty pro získávání informací a to by nám pomohlo činit kvalifikovanější rozhodnutí. Mnohokrát děkuji, dámy a pánové, za pozornost a doufám, že touto zprávou budeme schopni přispět k větší transparentnosti a ke zvýšení prestiže evropských institucí. Děkuji za prezentaci, kolegové. Nezbývá nám mnoho času, osm žádostí o slovo, takže prosím vás, buďte disciplinovanější než kdykoliv jindy. Paní eh, Kristin Westphal. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Jak už říkal pan zpravodaj, transparentnost je opravdu klíčovým pojmem pro politiku soudržnosti. Prostředky eh, politiky soudržnosti představují druhou největší rozpočtovou položku v Evropské unii. Více než jedna třetina všech finančních prostředků jde do této oblasti. A zároveň není žádná jiná oblast v evropské politice, kterou by lidé tak přímo zažívali, která by s nimi tak souvisela, jako právě tato politika. A nemůžeme si dovolit to, aby občané získali dojem, že nikdo neví, kam ty prostředky spějí. Transparentnost v podpoře ze strany strukturálních fondů je právě proto tak významná. Sociální demokrati se tedy donívají, že pan zpravodaj předložil celkově vyváženou zprávu. Eh, sociální eh, demokracie se domnívá, že informace o příjemcích v Evropě se velice liší a také vlastně to zveřejňování nebo jasnost těch informací je velice rozdílná v jednotlivých zemích a ty údaje, které jsou k dispozici, nejsou vždy zcela úplné. Jednotný formát těchto údajů by tedy byl velice dobrým krokem pro transparentnost. Bylo by velice užitečné, kdyby informace nebyly k dispozici pouze v příslušném jazyku dané země, ale alespoň třeba i v angličtině. To by také zvýšilo transparentnost. Pokud jde o článek 12, naming and shaming, máme jiný názor než zpravodaj. Já jsem původně vychovatelkou, pedagoškou a v této oblasti už dávno eh, nepoužíváme tyto postupy ukazování na někoho prstem, eh, protože ono to má právě opačný vliv, než eh, vždy usilujeme. Nevede to k cíli. Samozřejmě, že prá, přání mi tady více transparentnosti je dobré, podporujeme to, ale nemělo by to vést k tomu, že tady bude něco jako hon na čarodějnice. My si myslíme, že komise není nějakou moralizující institucí, která by tady měla eh, opravdu eh, poukazovat prstem na a kárat určité členské státy. To by bez pochyby bránilo akceptanci v členských státech. Nebylo by to přiměřené. Celkově se naše skupina donívá, že zpráva je vyvážená a velice užitečná. Jednotlivé pozměňovací návrhy předložíme v následujících dnech. Děkuji. Ano, děkuji. Sofie Kony. Merci, madame la présidente, chers collègues. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych nejprve chtěla velice poděkovat eh, panu zpravodaji za vypracování této velice kvalitní zprávy a myslím si, že snaha, která se tady objevuje, zvýšit transparentnost eh, této politiky je velice chválihodná, ale myslím si, že tady musíme dávat pozor, protože bychom eh, tady neměli objektovat efektivitu politiky soudržnosti jenom proto, abychom měli větší transparentnost. Já si myslím, že některé návrhy jsou velice eh, těžkopádné, pokud jde o provádění a eh, v minulosti já jsem se soustředila právě na provádění regionální politiky v mém eh, obvodu ve Francii a mohu vás ujistit, že pokud jde o správní a kontrolní orgány, tak všechny ty ustanovení jsou dosti komplikovaná a těžkopádná a vyplývá z toho dojem, který není vždy úplně eh, v souladu s tím, co ta politika soudržnosti opravdu přináší a když to bude takto těžkopádné nebo složité, tak my vlastně to každodenní provádění politiky soudržnosti v praxi ohrozíme nebo zkomplikujeme. Já si myslím, že některá z těch ustanovení jsou příliš složitá, například eh, tady článek 5 eh, nebo bod číslo 5, místo a potom ty aktuální minimální požadavky, tedy uvedení místa, nějaké rezime, tedy souhrn a k těm projektům je tam celá řada věcí, které se požadují a to je příliš složité, zbytečně to zatěžuje. A potom je uvedeno, že je nutné, aby členské státy měly určitá preventivní opatření, pokud jde o systém kontroly, je potřeba tam poskytovat určité informace v nějakých přidělených hůtách, ale to je také velice, velice velká zátěž a já si myslím, že to bude ubíjet tu efektivnost, to bude to na úkor um, účinnosti a nepřispělo by to k vylepšení té stávající situace. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Další řečník, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný, protože, jak říkáte, máme nedostatek času. Ale chtěl bych složit kompliment eh, panu zpravodajovi eh, Teremopoulosovi. Samozřejmě je to otázka rovnováhy mezi transparentností a tím, abychom neměli přílišnou administrativní zátěž. Ale já si myslím, že jak postupujeme se sjednodušováním, dokážeme nalézt tuto rovnováhu. Podle mého názoru je transparentnost zcela nezbytná pro úspěšnou implementaci této politiky, protože umožňuje učinit ten proces otevřenějším, takovým, aby se dal snadno monitorovat Lepší kontrola také znamená, že bychom mohli mít méně byrokracie. Zároveň je třeba, aby byla politika soudržnosti viditelnější. Co je dále důležité, je nutné soustředit se na skutečnost, že především v nových členských státech je nutné mít informace o celkových projektech a rovněž informace o kapacitě přijímání prostředků jednotlivých členských států. Čím lepší informace budeme mít, tím lépe. A poté budeme mít celkový obrázek této politiky. Rád bych ještě krátce zmínil něco, co už zde částečně zaznělo, ale ne tak, jak bych to formuloval já. Jedná se o implementaci Evropského sociálního fondu a projektů, které spadají pod tento fond. Tento fond hodně přispívá k dosažení cílů politiky soudržnosti a je důležité, aby se pravidla transparentnosti týkala také tohoto fondu. Především na nyní v období krize to může přispět k tomu, abychom lépe zveřejňovali, ukazovali na výsledky této politiky. Filip? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik bodů a poté bych chtěl položit otázku zpravodajovi. Na úvěd bych chtěl říci, že v minulém parlamentu jsem pracoval na transparentnosti v jiném výboru. A jsou zde některé oblasti, které se překrývají. Já bych chtěl poděkovat zpravodajovi za práci, kterou odvedl. Je to velice důkladná práce. A já skutečně nemám problém s tím, co vypracoval. Spravodaj popsal problémy, které máme v procesu rozhodování, pokud jde o strukturální politiku a politiku soudržnosti. To je samozřejmě pravda, především pokud se podíváme na praktické aspekty na úrovni členských států, ale i na úrovni Evropské unie. Oblast, kterou zastupuji, měla problémy, pokud jde o transparentnost rozhodování o jednotlivých projektech. Já si nemyslím, že bychom se měli zaleknout zavádění těchto požadavků těchto požadavků na členské státy, na komisi nebo na eh, příjemce či agentury. Eh, jeden poslanec za sociální demokraty řekl, že bychom neměli ukazovat prstem na někoho, a když se něco pokazí. Ale já si myslím, že bychom prstem ukazovat měli. Ve chvíli, kdy organizace vlády nebo komise udělá něco špatně, potom bychom neměli mít strach na ně ukázat. Další kolega zmínil, že by zde nemělo být příliš mnoho překážek, příliš mnoho administrativy. Ale mělo by to tak být, protože zde jde o peníze daňových poplatníků a daňoví poplatníci mají právo vědět, jak se jejich peníze utrácí. To, co navrhuje zpravodaj ve svém dokumentu, je naprosto odpovídající a, jde, a odpovídá to požadavkům iniciativy pro transparentnost. To, co zpráva dělá, je, že se dívá na postupy od rozdělování financí až po skončení projektu, po to, jak projekt je hodnocen, jak se poté zveřejňují finanční údaje. Podle mého názoru, paní předsedkyně, je zde ale jeden, jeden nedostatek a to, ten se týká počátečních fází. V minulém funkčním období jsme se zabývali lobováním. Já bych byl rád, aby v této zprávě se tato otázka odrážela. Komise členské státy a další by měli zveřejnit seznam lobbystů, kteří se snaží je ovlivňovat. Tak bychom věděli hned od začátku, kdo dané projekty prosazuje. Možná bychom byli překvapení některými výsledky. Otázka na zpravodaje tedy je, jestli by podpořil pozměňovací návrh, který by zavedl tuto myšlenku a prezentace seznamu lobbystů na všech úrovních, lobbystů, kteří se zasazují určité projekty. Děkuji, pan Jangurakis. Děkuji. Takže za prvé, zpráva pana Dremopulose obsahuje mnoho zajímavých bodů. Nejsem si však jist, jestli to je v naprostém souladu s nadpisem. Ten by se možná měl změnit. Všechny návrhy, které tu jsou, nám pak nepomáhají s transparentností, spíše opatření k lepší prezentaci informací o evropských programech, něco takového. Ovšem eh, ty problémy, na které se tu poukazuje, jsou, jsou legitimní, jsou opravdové, eh, ale nevím, jestli tím vyřešíme otázku transparentnosti v zásadě harmonizací formátů databází. Protože to není jenom otázka prezentace a formátu a hrozí tady určité nebezpečí, že třeba v naší zemi problém je, že existují výbory, jejichž úkolem je schvalovat projekty. Komu zodpovídají? Vůči komu? Jsou, komu jsou podřízeny? To je ten problém, nejenom technikálie. Pokud neušetříme tuto stránku věci, tak to bude mít dopad na celý ten systém, protože tito lidé prostě eh, rozhodují o velkých systémech, o tom, jestli ten eh, systém bude implementován nebo odpadne. Je důležité se podívat na to, co se děje v jednotlivých zemích. Třeba v Řecku byly velké skandály, ale nikdo neskončil za mřížemi. A dokud tomu tak bude, dokud bude existovat kultura beztrestnosti, a ty věci jenom zmizí z předních stránek novin, tak žádná míra takovéhoto upravování systému nepomůže. Je důležité mít jasné autoritativní informace, ale jak autoritativní, jak spolehlivé informace, které nyní máme, jsou. jak je to s cenami, které si účtují smluvní strany, jsou často nadhodnocené. Ale také jde o to, aby systém byl striktnější. Já neříkám, že bych, že bych měl všechny odpovědi ale jde o velké projekty. Třeba v mé zemi je velký billboard, na kterém se říká financováno ze strukturálních fondů, ale to nevyřeší problém transparentnosti. Děkuji, jsem Děkuji vám. A děkuji zpravodaji panu Dramopulosovi za jeho zprávu. myslím, že je zcela zřejmé, že transparentnost je velmi důležitá věc. Při kontrole vynaložených prostředků z evropské úrovně. Ta nejzásadnější, nejdůležitější věc, která nás čeká, je zajistit, aby to zapadlo do rámce toho um, správného finančního řízení. Čili půjde o implementační nařízení, um, implementační pravidla a tak dále. Ta evropská iniciativa pro transparentnost jistě bude populární, ale pouhé stanovení minimálních požadavků nemusí Stačí Důležitá je administrativní kapacita těch příslušných orgánů, nejenom informace. Všechno je otázkou důrazu. Musíme se věnovat těm důležitým součástem systému, což jsou například ty řídící orgány. Často jsou tyto instituce pověřené řízením projektu poměrně malé. Podívejme se tedy na to, jak se politika soudržnosti uplatňuje. A nezapomeňme, že můžeme sice přivádat, přidávat další pravidla, ale také je tu pravidlo zjednodušování. Myslím, že někdy je potřeba technická asistence a podpora těch orgánů, které jsou zatěženy, zať přetíženy. Markus Pieper. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva by mohla být určitým milníkem pro to, jak se v budoucnosti bude s politikou soudržnosti nakládat. Já si myslím, že je tam několik opravdu smysluplných záležitostí. Já mohu tady hovořit opravdu z vlastní zkušenosti. Minulý rok s několika kolegy jsme se snažili srovnat eh, to dosavadní používání eh, těch eh, kroků v rámci strukturální politiky a nebylo to snadné se v tom zorientovat. A když se teď eh, řekne, že chceme jednotnou formu zveřejňování, chceme to v angličtině, tak budeme, vážený pane kolego, potřebovat ne to pranířování, protože morálním eh, prstem bude veřejnost, protože potom najednou bude snadné zjistit, co se s těmi evropskými prostředky děje. Jestli to opravdu odpovídá těm evropským líním, které jsme sami stanovali, stanovili. A potom eh, bude možné to sami přeskoumat. Takže to bude veliká, veliká pomoc a stejně tak jako v zemědělské politice to potom povede eh, k důkladnému přeskumu některých oblastí politiky soudržnosti. Ale musíme tady k tomu být skutečnou vůli. Takže s některými těmi věcmi velice souhlasím. Eh, bod číslo 12, to veřejné pranířování, eh, tak daleko bychom asi tak zajít neměli. A já bych vás chtěl povzbudit, abyste teď opravdu vydrželi a aby tyto věci šly i do příštího nařízení o strukturálních fondech. My se teď na tom budeme jako parlament spolupodílet, spolupodílet a až půjde o to příští nařízení, tak si myslím, že bychom tam tyto věci měli prosadit. Thank you very much, Ivar Děkuji, Ivar Skutmarsk. Madam Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct dvě věci. Za prvé, dne je zde určitá odpovědnost. Řídící orgány mají odpovědnost za spolehlivost celého systému. Víme, že některé země v rámci existující finanční perspektivy nedostaly souhlas Evropské komise za to, jak využívaly strukturální fondy. Já si myslím, že není, mož- není nutné to dělat znovu. Podle mého názoru je správné, jak říká zpravodaj, využívat internet pro informace. To je zásadní nástroj. A třetí věc. Podívejme se na to z právního hlediska. Podívejme se na koncové příjemce fondů. Je možné říci, že pokud požádáme konečné příjemce, aby nám dali zpětně nějaké informace, mohou poukazovat na to, že Eh, tyto informace od nich nebyly požadovány na, za, na začátku a že je to bude stát další peníze. Podívejme se na agentury, které jsou odpovědné za využívání fondu. Jsou zde některé peníze na technickou pomoc. A pokud tyto peníze by mohly být využity pro tento účel, potom je to v pořádku. Ale pokud ne, tak máme problém. A komise by mohla vypracovat podle návrhu zpravodaje internetovou tedy stránku, kde jsou odkazy na jednotlivé řídící orgány a poté na jednotlivé projekty a dále na jednotlivé příjemce. Já bych se chtěl zeptat, budeme to aplikovat na dokončené projekty, které už proběhly? Nebo to budeme aplikovat na projekty, které v současné době probíhají? Já bych navrhla, abychom byli velice opatrní, protože se snadno můžeme dostat do situace, kdy odhlasujeme usnesení, které bude implementováno, ale okamžitě budeme mít reakci. A tohle se neplánovalo. Tohle pro nás znamená další náklady a ze strany příjemců. Samozřejmě chceme, aby peníze daňových poplatníků byly využívány správným způsobem, ale nemůžeme to přehánět. Poslední věc, kterou bych chtěl říci, četl jsem studii na zakázku generálního ředitelství a eh, Regi a poukazovalo se v ní na to, že existují elektronické systémy a pro využívání a financí, které řádně nefungují. V některých členských státech tyto systémy blokovaly platby třeba dva měsíce. Pokud chceme odpovídající využívání strukturálních fondů, potom musíme zajistit, že takovéto systémy fungují. Podle mého názoru bychom tedy měli podpořit ve zprávě využívání internetu. Dále bychom se měli podívat na dokončené projekty u kterých je snadné, snadnější získat informace od agentur. Za třetí, neměli bychom klást břemeno na ramena příjemců, protože pak bychom měli právní problém. A za čtvrté, měli bychom mít e, přechodné období pro implementace, protože si myslím, že e, není možné změnit věci ze dne na den, e, když zavádíme postupy transparentnosti. Dále pan Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, eh, kedves kollégák. Děkuji. Pane, paní předsedkyně, vážení kolegové, dovolte tři poznámky. Jednak chci poblahopřát k vypracování této velmi hodnotné zprávy. Domnívám se, že to, co jsme teď slyšeli, ještě dále posílí tu definitivní formu této zprávy. Za druhé, domnívám se, že se jedná o záležitost, která je ještě důležitější, než se doteď říkalo. Protože buď se dopustíme chyby, že, že budeme řešit eh, důležitou otázku informování občanů. A i když budeme používat krásná slova jako transparentnost, dostupnost informací, otevřenost, evropské unijní projekty, tak lidé i nadále budou mít pocit, že je to něco, co se jich netýká, co je vzdálené, že jsou neinformovaní. A že jsou to věci, které k ním přináš, přichází ze zhora, zvenku. A to je ta zásadní otázka. I že lidé si stěžují, že Evropská unie jim je příliš daleko. My se snažíme jim ji přiblížit. Využijme té příležitosti. A k tomu se pojí dvě, dvě záležitosti. Určitě se musíme vyhnout tomu, aby množství informací pro veřejnost bylo vyšší a vyšší. Experti konstatovali, že v mediálních masových, masových společnostech lidé musí zpracovat denně až tisíc různých informací, ať už z rádia, nebo z novin, nebo z televize. Po dvou dnech průměrný občan Evropy nebo Spojených států si z těch tisíce zapamatuje zhruba 40. Jeden z nich se bude týkat Coca-Coly, protože to je produkt, eh, který vidíme nejčastěji. Evropská unie se snaží poskytovat informace o svých eh, projektech, některé jsou těžko pochopitelné, těžko se řídí a pokud to bude složité, tak se to ocitne v té kategorii informací, které budou k zapomenutí. A to pak není skutečná informace, která by byla relevantní pro lidi. Proto souhlasím se záměrem zpravodaje. Dát najevo, že chceme informovat jasně, formou, která je srovnatelná od Řecka eh, po, po Maďarsko. Za další, zpráva mi přijde uspokojivá, pokud jde o velké pro, větší projekty. Protože zásadní projekty či investice, o nich se rozhoduje ne na úrovni členských států, ale na úrovni Evropské unie, tak tam záleží na tom, je určitý rozdíl podle toho, na jakých informacích na základě jakých informací se rozhoduje. A mělo by se zajistit eh, co nejpodrobnější informace. Třeba se to týká Evropské investiční banky, která poskytuje informace ještě předtím, než vůbec schválí půjčky na podporu projektu. A jedna evropská instituce tudíž dává víc informací před rozhodnutím než Evropská unie sama. To by mělo ovlivnit náš postoj a měli bychom předložit pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A ještě jednou chci ocenit vysokou úroveň této zprávy. Viktor Bostinaru, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Și să z din capul Děkuji. Od počátku se tady upozorňovalo na to, že bude pokračovat velice plodná diskuze, kterou jsme začali již minulý rok eh, u zprávy kolegy Jean-Marie Bopuy, kde se hovořilo o eh, mnohostraném partnerství a mnohoúrovňové zprávě. A toto všechno není možné bez transparentnosti. To je nutná podmínka, protože transparentnost je podmínkou stability a předvídatelnosti. Také pokud jde tedy o projekty, které jsou financovány ze strany Evropské unie. A na lokální úrovni jednotliví hráči nemůžou mít předvídatelnost, pokud neví, jak budou financovány projekty. Transparentnost je velice důležitá také, pokud jde o změny evropských politik, tedy společná zemědělská politika, regionální politika. A tady už se vlastně vracím k situaci mé země. A já samozřejmě tady nechci tvrdit, že Rumunsko je v nějaké horší pozici, ale ta transparentnost tam na regionální úrovni tak velice chybí, že vy paní Hibnerová, eh, jakožto komisařka ve vaší minulosti, vy jste vlastně eh, poradila Rumunsku, aby měli lepší regionální politiku zaměřenou na lepší využívání evropských fondů. A eh, byl tady nedostatek transparentnosti a různé změny jsou tady prováděny, aniž by byl konzultován kdokoliv, ani, poli, ani uh, nevládní organizace, ani politické strany. A byl tam před nějaký zákon, který má reorganizovat regiony, ale všechno bylo naprosto netransparentní. Bylo to obrovské selhání transparentnosti. Jak můžeme hovořit o transparentnosti, když v tuto chvíli v Rumunsku se úplně nepřijatelným způsobem politizuje veřejná zpráva a funkcionáři jsou jmenováni pouze z politických důvodů a vlastně mají zakázáno vůbec zveřejňovat informace, které by vlastně měli povinnost zveřejňovat a nedávno nějaký novinář se ptal ministra zemědělství na využívání evropských fondů a vlastně tato, tato otázka byla rána na ministerstvo a úředníci vlastně řekli, že nemohou tyto informace poskytovat, že je na ně zákaz. Takže toto já musím říct eh, o mé zemi, jaký je tady ten vztah k té evropské politice. Vítám tuto zprávu. Myslím si, že nejprve je potřeba stanovit kritéria a e, e, opatření pro transparentnost a pravidla, která potom budou platit ve všech 27 členských států, nějaký harmonogram pro provádění opatření. A měla by tady být nějaká lhůta, po které potom to vše bude povinné a měly by být uplatňovány sankce, pokud někdo tyto věci dodržovat nebude. A pokud nebudeme takto postupovat, tak dáme prostor pro zneužívání, obcházení pravidel a občané potom nebudou vědět, odkud eh, jim do života přichází různé výhody, co jim přináší politika soudržnosti, protože nebudou vědět, eh, jak to ovlivňuje místní nemocnici nebo zkrátka místní infrastruktury. Takže tady opravdu potřebujeme tuto transparentnost tak, aby jsme potom získali podporu našich občanů. Děkuji. A ještě před posledním řečníkem. Myslím, že nikdo v komisi by si nedovolil radit členským státem, jak organizovat tu místní strukturu. A nyní Josef Matula. Děkuji, Já bych se držel hlavně jedné myšlenky, kterou eh, chci zmínit. Transparentní procesy vždy zlepšují zprávu. Já si myslím, že to je všem jasné, ale přál bych si, aby se nezapomínalo na následující věc. V tuto chvíli, vlastně i tady v Evropském parlamentu, jsme v období, kdy se všichni snaží zjednodušit přístup ke strukturálním fondům a já bych rád v této souvislosti pohovořil o bodu 9, kde se zdůrazňuje, že třeba stanovit právní předpisy a prováděcí pravidla tak, aby postupy byly transparentní a aby poskytovaly příjemcům lepší přístup ke strukturálním fondům. A aby se také snížily administrativní zátěže pro účastníky. Já bych si přál, aby tato zpráva no, působila v tomto duchu, tedy aby se zjednodušily postupy pro přístup k těm informacím a neměly by tady vznikat žádné další administrativní zátěže. Neměla by vznikat přílišná byrokracie. Já doufám, že to opravdu povede ke zjednodušení a že to nebude ty věci dále zkomplikovat. A pokud jde o stávající situaci v Rumunsku, tak si myslím, že je potřeba tady o tom informovat kolegy, protože skutečně v Rumunsku eh, je třeba nějaké slyšení, nebo, ale vlastně nekonzultují se regiony. Není tam takový systém organizace regionu. Teď jsme zahájili v Rumunsku určité řízení, kde se snažíme zjistit, jaké by byly nejlepší postupy, tak abychom rozdělili území na té regionální úrovni. Děkuji. Eh, děkuji. Peter Fischer z Evropské komise. Máte asi půl minuty, ale mohl byste reagovat na ty nejdůležitější připomínky. Mnohokrát děkuji. Já jsem Petr Fischer z informačního oddělení generálního ředitelství eh, Regio. Děkuji za tuto podnětnou zprávu. A děkuji také za to, že jste uznali snahy komise, především pokud jde o portál, který by měl propojovat informace o příjemcích v členských státech. A většina doporučení z vaší strany jde ve stejném směru, kterým se vydáváme my. Jedná se například o tuto síť eh, komunikačních úředníků. Některé věci je možné implementovat snadněji než jiné, například pokud jde o druhý jazyk nebo pokud jde o další informace o příjemcích. Jak ale řekli někteří řečníci, v současné době platí nařízení a my jako komise nemůžeme nutit členské státy, aby dělali něco navíc. Jediné, co můžeme udělat, je podporovat dobrou praxi a zvyšovat eh, tlak v rámci této sítě. Informa. Máme internetovou stránku, o které se hovořilo na konferencích v Litvě, v Maďarsku, v Polsku, v Dánsku, také v Rakousku. V těchto zemích jsou velice dobré systémy. Někdy je zde seznam příjemců, které, který splňuje a požadavky a často zde jsou informace poskytovány takovým způsobem, který je velice příjemný pro uživatele a který poskytuje skutečně hodně informací o politice soudržnosti. Tímto politika soudržnosti může být mnohem viditelnější. Nejedná se tedy pouze o seznam příjemců, který je zviditelní politiku soudržnosti. To je jeden z nástrojů, ale není to jediný nástroj. Rovněž by se chtěl vrátit k tomu, co řekl jeden řečník. Některá doporučení se musí odrážet v nařízení pro rok 2014 nebo v úpravě pro rok 2014 a pro rok 2020. Já v každém případě podporuji tu myšlenku, že eh, bychom poskytli co nejvíce informací o příjemcích na internetová str- internetové stránce. Jsem otevřen eh, k další diskuzi s vámi. Nyní zpravodaj, prosím. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně. Děkuji eh, všem, kteří mě pochválili a děkuji také za kritické názory, které jste vyjádřili. Samozřejmě toto je oblast, eh, ve které se všichni na všem neschodneme. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. Situace ve všech členských státech není stejná. A ne každý členský stát snadno používá eh, zmíněné postupy. Máme zde ale země, které skutečně postupy dodržují dobrým způsobem. Je třeba, aby celý systém nebyl fragmentován, nebyl rozdělen, ale abychom měli konzistentní úroveň v celé Evropské unii. Jinak budeme mít problém s poskytováním informací občanům. A v Evropské unii, tak budou občané, kteří eh, nevědí, co se děje s jejich penězi a kteří nevědí, do jakých projektů se informuje. Jedna věc je mít eh, na konci projektu nějaký billboard, nějakou reklamu. Já se domnívám, že toto je ale pouze jeden krok na cestě, kterou se chceme vydat. Informace musí být zveřejňovány už na začátku programového cyklu. V podstatě v úvodní fázi, ve fázi návrhu. Já se domnívám, že se musíme snažit zlepšit situaci na různých úrovních, kde to jen bude možné. Já mám zkušenost ze své vlastní země a vím, že v systému existují skutečné problémy. Vím, že podobné problémy existují i v jiných zemích. Myslím, že nikdo zde nevystoupí a nebude podporovat další byrokracii. Ale já se domnívám, že standardizace informací je dobrou cestou. Nestačí, aby komise řekla, toto je předloha, toto je formulář, eh, zkrátka to používejte. Já se domnívám, že je třeba, aby informace byly detailnější aby všichni věděli, jak mají informace být strukturovány. Členské státy tak budou vědět, co se od nich očekává. A poté bude možné srovnávat a občané budou přesně vědět, kde se peníze investují a bude to ve formátu, kterému budou rozumět. E, musíme se zabývat transparentností na začátku řetězce i tedy na konci řetězce. Já jsem pozorně poslouchal připomínky kolegů a budu se snažit zahrnout tyto připomínky do zprávy. Byla zde připomínka týkající se článku 12, kde jde o školení V Řecku v současné době probíhá diskuze o informacích, které jsou k dispozici, které jsou poskytovány. Já se domnívám, že je zásadní, aby informace byly poskytovány také včas. A v Řecku vidíme, že čas hrál důležitou roli, protože problémy měly možnost se ještě prohloubit. Takže to, bylo, to byl můj komentář eh, k připomínkám k odstavci 12. Děkuji, kolegové. Takže máme na 24. března v 6 večer lhůtu pro další pozměňovací návrhy. Prosím vás, dodržujte tuto lhůtu. A ještě závěrem umožnili jsme si strávit až třikrát víc času touto záležitostí, než jsme předpokládali. Jak jste všichni řekli, je to nesmírně důležitá záležitost, ale to sebou také nese to, že máme po zbytek zasedání velmi omezený čas, proto buďte velice disciplinovaní. Dalším bodem není návrh zprávy, je to předběžná výměna názoru, takže nemusíme strávit tím tolik času. A Petr Luhan by to mohl představit co nejstručněji. Eh, eh, Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové, už jste dostali pracovní dokument. Pokud jde o tuto zprávu o dosažení hospodářské sociální územní soudržnosti, sine qua non globální konkurenceschopnosti. A asi jste si kladli otázku, jaký je účel této zprávy. Možná jste si říkali, že je příliš rozsáhlá ale toto je otázka, která se týká klíčového účelu, tedy jsou politiky soudržnosti, je to taková červená nit, která se týká celého budování Evropské unie. Rozdíl mezi regiony, to byl cíl, eh, jehož význam stále rostl a já bych to srovnal s postupným růstem významu Evropského parlamentu. Třetí rozměr, eh, který doplňuje eh, dva ostatní rozměry, hospodářský a sociální v rámci politiky soudržnosti, eh, vyplývá vlastně z Lisabonské smlouvy a prostě tady význam Evropského parlamentu, to znamená, občané mají stále silnější hlas při určování toho, co je důležité a co ne. Takže tady budou různé technické věci a budeme muset na základě statistických studií sledovat, co se donívají, že Evropané, že je důležité pro jejich život, regionální perspektiva a vlastně zpráva na evropské úrovni hrají stále důležitou roli. Poslední eurobarometr z únoru 2010 ukázal, že dvě otázky, kterými se nejvíce znepokojují občané ve svém osobním životě, jsou jednak inflace a jednak hospodářská situace. Co to pro nás znamená? Znamená to, že když zajistíme hospodářskou soutěž nebo konkurenceschopnost, tak můžeme nalézt určité odpovědi, určitá řešení pro občany. Je na čase přijít s novými iniciativami, Eh, pokud jde o aplikaci Lisabonské smlouvy, eh, o strategii 2020 a musíme obnovit naše cíle pro odvětvovou politiku. Základními otázkami je, jak můžeme zajistit růst hospodářské konkurenceschopnosti EU, tak abychom trvale vyřešili naši situaci, abychom dokázali předvídat situaci a řešit tak problémy občanů. Další otázka je, jak dosáhneme toho, aby Evropská unie byla konkurenceschopnější na mezinárodní úrovni. V tomto dokumentu jsem se snažil navrhnout eh, určitá východiska do naší diskuze. Chtěl bych analyzovat perspektivy růstu hospodářské konkurenceschopnosti na globální úrovni a zajímavá je tady samozřejmě role, kterou může hrát eh, politika soudržnosti. Eh, pokud jde o rozvoj například infrastruktur, dopravy, vzdělávání, eh, informační a komunikační technologie a tak dále. Budeme provádět analýzy ve všech členských státech a věnovat se budeme především deseti novým členským státům. A já bych chtěl představit ty nejdůležitější aspekty, které mohou přispět ke stanovení zaměření pro uh, programační období 2014 až 2020. Analýza, kterou už jsem započal, se zakládá na různých strojích informací. Částečně to je vlastně vidět i v tom dokumentu. Eh, jsou tady různé studie eh, výboru pro regionální záležitosti a potom hodnocení politiky ekonomické a sociální soudržnosti, opatření pro vylepšení výsledků poskytují určitý obrázek o tom, jaký dopad by mohla mít politika soudržnosti, pokud bychom určité aspekty vylepšili, tedy aspekty, které se týkají zjednodušení postupů, eh, lepší koordinace a flexibility fondů. Eh, čtvrtá zpráva, zveřejněná v roce 2007 Evropskou komisí, eh, otevřela celou řadu otázek o budoucnosti politiky soudržnosti. Potom následovaly dvě další zprávy, které také přispěly k vyjasnění toho obrázku o budoucích evropských odvětví, která budou nejdůležitější, tedy kreativita, inovace, to jsou ty základní nástroje k tomu, abychom se dostali eh, z krize. Eh, zpráva Barka nám poskytla určité pilíře, deset pilířů, eh, ze kterých vychází naše politika. Bereme je na vědomí a budeme samozřejmě sledovat, jak naše politika může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie v globálním měřítku díky údajům z analýz Evropské komise a dostaneme to můžeme všechno zpracovat, budeme mít informace také od Evropské investiční banky. Chceme mít co nejlepší přehled o roli politiky soudržnosti v obecných politikách členských států. Je důležité sledovat, eh, jak byly fondy vynaloženy, kam směřovaly. Pokud jde o strukturální fondy, tak tam můžeme samozřejmě sledovat eh, strategické referenční rámce, operační programy a byly tam různé investice z Evropské investiční banky. A z jejich podkladů se dozvídáme, že 12 států, které jako poslední přistoupily do Evropské unie, si tady udělali na no, určité kroky pro projekty v oblasti dopravy a v jiných oblastech. Můžeme z toho vyvodit nejrůznější informace o problémech a jakmile ty problémy vyřešíme, dá se mnohem snadněji vidět ten rozvoj. Lze mnohem snadněji vidět celý ten rozvoj. V světové Ekonomické mórum, fórum pravidelně zveřejňuje určité informace o hodnocení na různých oblastí. Například se tady to analyzuje také to, co přispívá k produktivitě té které země. A já se tady pokusím vysvětlit, jakým způsobem politika soutržnosti může navýšit eh, konkurenceschopnost musíme vědět, jaký obrázek právě toto fórum poskytuje o Evropské unie, jaký odhaduje a jakou roli podle něj Evropská unie hraje v globálním měřítku. Evropská unie se musí otevřít a dívat se ven kolem sebe, protože, jak víme, tak ta bouře v úvozovkách přichází právě zvenku. Pokud je o metodologii, je potřeba zvážit vazbu politiky soudržnosti a konkurenceschopnosti EU ve světovém měřítku a za druhé nezbytnost zvýšit konkurenceschopnost tím, že to podpoříme přiměřenými strukturami v regionech Evropské unie a to budou vlastně takové pilíře pro tu celkovou konkurenceschopnost. Vyjdeme z analýzy priorit jednotlivých členských států, tedy jaké priority si zvolili v těch svých národních referenčních rámcích jednotlivé členské státy. Eh, Výjdeme z oblastí, kde si členské státy nejvíce vyžadaly prostředky ze strukturálních fondů a také budeme vycházet z projektů, do kterých šly investice z Evropské investiční banky. Regiony východních eh, a jižních zemí Tedy jižní a východní země jsou vlastně nejvíce postiženy krizí. A je tady několik různých aspektů, e, které to mohou ovlivnit. Budoucnost Evropské unie závisí na udržitelnosti e, rozvoje a na podpoře některých důležitých priorit, které jsou specifické pro každý jednotlivý region. Eh, protože v Evropě eh, jsou země na různé úrovni a potřebují různou podporu. A konkurenceschopnost na globálním úrovni může být podpořena efektivním používáním strukturálních eh, fondů, ale tady je potřeba vycházet ze specifické situace jednotlivých regionů. A teď, abych odpověděl na tu otázku, která je v titulu této zprávy, tedy jak můžeme eh, zvýšit tu konkurenceschopnost. Rozvoj evropských regionů je možný pouze v případě, eh, že infrastruktura, například sociální, vzdělávání a ostatní věci, tedy že, ta dos, že to bude všechno dostupné a Musíme chránit samozřejmě také životní prostředí a usilovat o udržitelný rozvoj. Takže to je e, zhruba popis toho dokumentu, o kterém bychom dnes chtěli diskutovat. Doufám, že to povede k dalšímu posunu ve zprávě. Myslím si, že to je velice důležitá věc pro e, udržitelnou politiku soudržnosti. V tuto chvíli je to velmi důležité a je potřeba tady e, dále Eh, vlastně se posunout v tom myšlení. Děkuji. I have to repeat. Mnohokrát děkuji. Vážení kolegové, musím opakovat svoji prozbu. prozbu. Prosím vás, buďte struční, budeme mít později ještě čas hovořit o této zprávě. Lambert Nestroj. Yeah, um, president, I, I, I will do this. I, I will just get... Paní předsedkyně, jenom několik poznámek a myšlenek. Možná by bylo dobré, abychom se v této fázi diskuze o budoucnosti nového financování omezili na klíčové otázky. A klíčová otázka může být eh, územní, sociální a hospodářská soudržnost. S ohledem na trvalou celosvětovou konkurenci. Musíme si uvědomit, že evropský model, náš model, vychází ze solidarity a pro tento model je soudržnost nesmírně důležitá. Ta přispěla k našemu vývoji v posledních 25 letech. Podívejme se do budoucnosti a podívejme se na to, jak konkurence bude ovlivňovat hospodářský vývoj v Evropě. Otázka je, jestli územní, sociální a hospodářská soudržnost by mohla zásadním způsobem přispět k vyvinutí Evropy, kterou chceme. Evropa, která je vyrovnaná, která není asymetrická, ale která se také rozvíjí. Obecně tato soudržnost může zásadním způsobem přispět. Já souhlasím s tím, co udělala OECD že se podívala na rozvoj v jednotlivých regionech i makroregionech a zabývala se tím, jak by situace mohla vidět v násle- vypadat v následujících letech. To je pro nás celá zásadní, abychom si představili, jak by mohla soudržnost vypadat. Poslední poznámka. Když hovoříme o infrastruktuře, je jasné, že hovoříme o důležitém tématu. ale zamysleme se nad evropskými sítěmi v infrastruktuře. Evropa prochází změnami a v současné době jsme pod určitým tlakem. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak můžeme ovlivnit politiku po roce 2013. Měli bychom se soustředit na zásadní otázky. Možná bychom se neměli snažit eh, zahrnout, eh, zahrnovat tolik témat, protože potom se nepohneme z místa. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže za prvé, a jenom několik poznámek ke zprávě. Politika soudržnosti, jak řekl pan Van Nistelrooy, bude tématem, kterým se budeme eh, v blízké budoucnosti zabývat. Budeme se zabývat, jakým směrem by se eh, měla vydat. K tomu, co řekl pan Luhan, že při hodnocení politiky soudržnosti se bude soustředit především na 12 nových členských států. Já na to poukazuji proto, že politika soudržnosti při rozvoji infrastruktury v těchto členských státech již přinesla velké, velký pokrok. A politika soudržnosti v této oblasti je jednou z nejúspěšnějších politik Evropské unie. Já bych ale chtěla varovat před následujícím. Regiony těchto 12 nových členských států jsou nejvíce postiženy krizí a zároveň jsou nejvíce vystaveny globalizaci. To se praví v dokumentu, ale já si myslím, že to je třeba přeskoumat. Já jsem z Německa, z Berlína. Pokud jde o Berlín a 16 spolkových zemí, Berlín je na posledním místě, pokud jde o hospodářský růst. Pokud jde o dopady hospodářské a finanční krize, je otázka toho, jak, jak Berlín byl postižen touto krizí. Byl ní postižen málo, protože krize měla dopad především na oblasti, kde je silný průmysl a Berlín takovouto oblastí není. Takže největší problémy v důsledku krize mají, pro, mají oblasti, kde je průmysl. Tam došlo k uzavření továren, tam vzrostla nezaměstnanost, tam poklesl hospodářský růst. A to, že dopady hospodářské krize v Německu byly zmírněny, souvisí s tím, že spolková vláda napumpovala miliardy eur do finančního sektoru a také do oblasti hospodářství. Důsledky těchto programů těchto zásahů, ale poneseme v budoucnosti. Já si myslím, že to je věc, kterou je třeba zohlednit. Nyní nesmíme udělat tu chybu, abychom řekli, že ti, kteří byli silní, jsou i nadále silní a nadále silní budou a ty regiony, které jsou slabé, ty musíme podporovat. Já si myslím, že právě v současné situaci je to příliš krátkozraký přístup. A z tohoto důvodu bych požádal o to, abychom politiku soudržnosti vždy vnímali z celoevropské perspektivy. Když vidím kolegu Olbrichta, jediná země, která v EU v posledních letech rostla, bylo Polsko. A já si myslím, že to je také třeba mít na paměti. Ale budeme mít ještě čas o tomto tématu dále diskutovat. Jean-Paul Besse. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za tuto přípravnou práci, která považuje dobrý základ a je to velice podnětné pro da- dobrý základ pro další pokrok. Teď pokud jde o ten základní krok, který si přeje. Mám s tím dva problémy, ke kterým bych se chtěl rychle vyjádřit. První připomínka, tou se chci připojit k tomu, co zaznělo přede mnou. Já myslím, že to nemůžeme zakládat za, na těch 12 členských státech, které se připojily k Evropské unii, protože Eh, jako poslední, protože se to týká celku Evropské unie. Nemůžeme rozvíjet pouze soudržnost ve vztahu ke 12 posledním členským státům. A ještě poslední poznámka. Otázka konkurenceschopnosti Evropské unie není zasazena do jasného kontextu, do jasného rámce. Je to něco zatím abstraktního, jako kdybychom hovořili o konkurenceschopnosti pro konkurenceschopnost samu. Ale potřebujeme cíl a potřebujeme si vymezit rámec, který začíná se mi jevit jako stále více orientovaný eh, směrem k udržitelnému rozvoji. Existuje určitá nerozdělitelnost mezi konkurenceschopností a udržitelným rozvojem. Protože pokud tyto dvě věci oddělíme, tak hrozí nepochopení, zkreslení konkurenceschopnosti. Nemůžeme prostě počítat jenom se s nějakým zvyšováním, navyšováním infrastruktur na e, území, e, na, v evropském měřítku, aniž bychom si kladli e, otázku třeba skleníkových plynů nebo ochrany biodiverzity. Tudíž já bych byl rád, aby se tato zpráva přeformulovala kolem rámce vycházejícího z cíle udržitelného rozvoje, tak aby tato otázka konkurenceschopnosti byla vnímána v tomto světle. Děkuji. Ano, děkuji vám. Romana Manesku. Děkuji. Já chci poděkovat, poblahopřát panu Luhanovi za tuto zprávu. Je pravda, že politika soudržnosti a konkurenceschopnosti to, je, to jsou klíčové aspekty evropské integrace, protože eh, je možné prostřednictvím soudržnosti zaličit harmonický rozvoj všech členských států a konkurenceschopnost zase eh, klade důraz na zvyšování produktivity, účinnosti, samozřejmě i vzdělávání školení pracovníků tak, aby byli schopni držet e, krok s vývojem moderních technologií. To znamená, že tady existuje určitý vztah mezi oběma. Nemůžeme zajistit konkurenceschopnost bez pol- rozvinuté politiky soudržnosti z tohoto důvodu mám pocit, že eh, ta zpráva našeho kolegy by měla potrhnout vztah mezi právě soudržností a konkurenceschopností a ještě jednou bychom měli potrhnout význam uplatňování principů politiky soudržnosti za účelem realizace našich cílů v rámci strategie 2020. Význam infrastruktury je prioritní ve 12 nových členských státech, ale ten důraz by měl být položen zejména na eh, krocích, které jsou inkluzivní, takže zahrnují jak ekonomické, tak sociální aspekty. A to i v tom, jak se uplatňují v regionech. Děkuji. Děkuji. Josef Matula, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci připojit ke kolegům a chci poblahopřát panu Luhanovi k jeho vynikající iniciativě, protože opravdu je potřeba, abychom hovořili o zásadních tématech, jako je konkurenceschopnost a soudržnost a budoucnost eh, této politiky. Chci říci, že v kontextu globalizace a klimatických změn a migračních toků a e, úpadku snižování populace v Evropě a také e, v kontextu světové krize, nadále přetrvávají regionální rozdíly, a to napříč Evropou. Tyto rozdíly by bylo možno zmírnit. A měly by se mírnit tak, aby Evropská unie byla modelem ve světovém měřítku. Skutečnost, že tu dnes hovoříme o infrastruktuře, je eh, naprosto na místě, protože mnoho Evropanů, a to si můžeme říct zase a znovu, mnoho, mnoho evropských regionů na tom není stejně jako jiné. Děkuji vám za pozornost. Jan Albrecht. Děkuji, Jan Olbricht. Paní předsedkyně, mám několik dotazů, několik pochybností. Za prvé, velmi často se eh, ocitáme v určité pasti formulací, které jsou buď nejasné, anebo jsou tak zjevné, že skoro je eh, s nimi nemusíme ztrácet čas. A když se tady podíváme tak vidíme, že samotný nadpis, kde se hovoří o hospodářské eh, eh, a sociální soudržnosti, tak skutečně podmínka sine qua non eh, globální konkurenceschopnosti, já nevím, jestliže je to třeba podmínka konkurenční pozice Evropské unie a ne eh, globální konkurenceschopnosti. Protože soudržnost není podmínkou konkuren- globální konkurenceschopnosti. Jde o slova. Nemu, nemusíme tam psát něco, co je zbytečné. Další připomínka. Já navrhuji kolegovi Luhanovi, abychom nepsali zprávu, kterou nikdy nikdo nebude číst. Já bych dokonce řekl, že jsme politici a nepotřebujeme žádnou eh, doktor, doktor žádnou eh, té, doktorantskou práci na toto téma. Něco akademického. Jakmile začneme analyzovat různé aspekty a vztah mezi nimi, no tak eh, to můžeme popsat z toho. Ve smlouvě se jasně říká, že otázka soudržnosti je nezbytná k tomu, aby existovala eh, dobrá úroveň konkurenceschopnosti. Jestliže to se to tady budeme snažit dokázat, tak pak by to znamenalo, že smlouva je sama je k ničemu. Otázka zní, jestli tyto tři aspekty soudržnosti mají skutečně nějaký vliv na konkurenční postavení Evropské unie. Ano, je to otázka, ale jde jenom o vyvážení těch vnitřních eh, rozdílů. Připomeňme si, že politika soudržnosti eh, vychází z konvergence a konkurenceschopnosti regionu. To jsou dva aspekty, které jsou zjevné. Tady není o čem diskutovat. Jestliže řekneme, že soudržnost eh, konvergence a konkurenceschopnost, že jsou to tedy komplementární aspekty, tak to mi přijde jako důležitá politická otázka pro náš výbor. Jestli skutečně je, jsou potřeba všechny tři tyto aspekty, aby si Evropská unie udržela své konkurenční postavení. Musíme odpovědět ano nebo ne. Pokud ano, tak pak to potřebujeme. Pokud ne, pak je to jenom pro eh, smazávání vnitřních rozdílů. Já si myslím, že to důležité je. Ale samotná esence té zprávy je odpovědět si na to, jestli ano nebo ne. Takže pokud ano, tak ano, ale napsat 120 stránek, kde řekneme ano, ale za tímto účelem je potřeba to a to a to. Musíme říct co. Je potřeba v, politice, v rámci politiky soudržnosti udělat, aby tato politika byla významná, pro konkurenční postavení, Evropské unie. Hovoříme o třech aspektech, ekonomickém, sociálním a územním, takže hovoříme o období 2014 až 2020 a když je řeč o tomto období, tak si musíme říct, co konkrétně bychom měli dělat tak, aby tato politika soudržnosti měla význam, aby Eh, měla skutečně eh, integrální význam pro konkurenční postavení Evropské unie. Takže to je, pokud hovoříme o míře konkurenceschopnosti, na základě čeho tuto konkurenceschopnost hodnotíme a analyzujeme, abychom dostali optimální výsledek. Takže abych to schrnul musíme se soustředit na základní politické poselství. Musíme říct, co je třeba dělat v nadcházejících letech proto, aby ekonomická, sociální a územní soudržnost měla dopad na konkurenceschopnost Evropské unie. A poslední poznámka. Upozorňuji, že nemůžeme hovořit jenom o 12 nových členských státech. Že pak už to není soudržnost. Soudržnost znamená, že je soudržná celá Evropská unie. Je tudíž potřeba hovořit o soudržnosti všech států, celé unie, ne nějakých 12 států. Ano, jistě jsou tady dobré myšlenky v té zprávě, ale my se musíme omezit protože analýzy existují, analýzy jsou k dispozici. Ale snažit se na deseti stránkách eh, schrnout 50 knih, to vede k situaci, že to nikdo nebude číst. Děkuji, Marie Teres. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla samozřejmě poděkovat za iniciativu pana Luhana, ale chci zdůraznit jeden aspekt, který zmínil pan Olbricht územní aspekt politiky soudržnosti. Víme, nakolik regionální rozdíly představují potíž, zejména překážkou eh, rozvoji eh, konkurenceschopnosti, a to zejména hospodářské konkurenceschopnosti, a to především na hranicích, kde se nejvíc projeví tyto regionální rozdíly. A my bychom se měli snažit je spíš řešit díky politice soudržnosti. A myslím, že má svou roli, kterou může sehrát při řešení těchto rozdílů a při obnovování rovnováhy v těch regionech. Tato rovnováha by měla přispět k opravdové globální konkurenceschopnosti Evropy. Je potřeba zkoumat několik aspektů, a to například aspekt řízení, dále přístup z hlediska občanů. To mi přijde jako zásadní. Děkuji. Um, merci beaucoup. A... Mnohokrát děkujeme. Chcete k tomu říct něco? E, já mám jenom připomínky. Je zde skutečně mnoho zajímavých věcí. Není, ale nemáme čas zahájit diskuzi, takže... Aha, tady máme e, další řečnici, takže já to jenom dokončím. Chtěla bych požádat vás všechny, kteří chcete pokračovat v diskuzi, abyste to udělali neformálně. Ano, samozřejmě, prosím, předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručná. A mnoho věcí, kterých jsem se chtěla dotknout, eh, už zde bylo zmíněno ze strany různých poslanců tohoto výboru. Pokud chceme eh, řešit otázku soudržnosti v EU v globalizovaném světě, musíme si být vědomi některých věcí. Pokud jde o politiku soudržnosti, musíme se podívat na přidanou hodnotu našich regionů. Přidanou hodnotu, kterou mohou poskytnout naše regiony globalizovanému světu. Musíme se podívat na hlavní oblasti, ve kterých budeme pracovat. Já si myslím, že by bylo kontraproduktivní, pokud bychom rozlišovali mezi starými a novými členskými státy. Protože Konkurenceschopnost je něco, co se týká všech regionů v EU. Pokud se podíváme na rozdíly mezi regiony, často se jedná o rozdíly, které se odrážejí také ve studiích o politice soudržnosti. Některé regiony jsou regiony, které se k sobě přibližují, ale Zároveň jsou zde i regiony, které zaostávají. A je třeba podívat se na to, jak budeme řešit rozdíly mezi jednotlivými oblasti, oblastmi. je třeba podívat se na strategii 2020 a její souvislost s budoucí politikou soudržnosti. Potřebujeme podporovat udržitelné hospodářství v Evropě, potřebujeme se přizpůsobit novým výzvám, klimatickým změnám a odchodu lidí z venkovských oblastí. Musíme se také zabývat tím, jakou roli by měla hrát politika soudržnosti v budoucnosti. Já doufám, že pan Luhan se zaměří na všechny tyto otázky, tak abychom mohli mít dokument, který bude zohledňovat názory všech, kteří se zde vyjádřili. Prosím vás, eh, nehovořte o všem, protože nemáme dostatek času. Takže já chci poděkovat všem, kdo se konstruktivně zúčastnili této části diskuze týkající se eh, strukturální politiky, politiky soudržnosti, která je podmínkou sine qua non pro konkurenceschopnost Evropské unie. Eh, za prvé, já nechci hovořit jen o nových členských zemích. Já říkám, že ty varianty, ty možnosti, které jsou v nových členských státech, se liší. A to samozřejmě vyplývá i z jiných zpráv vypracovaných až dosud, ale nechci hovořit jen o těchto nových členských státech. Dokonce říkám, že je třeba analyzovat situaci v celé Evropské unii, že celá Evropská unie jako taková musí být konkurenceschopná, tak aby byla konkurenceschopná na světové úrovni. To se snaží zpráva dokázat. A teď otázka, jak k tomu dospět. Myšlenka byla, že rozdíly mezi regiony a ty tak, a teď hovořím o celé Evropě, jsou velmi značné a ty specificity těch jednotlivých států se velmi liší. Jak využít všech těchto prvků k tomu, abychom z toho vytvořili jeden konkurenceschopný celek. To je ten cíl té zprávy. Nechci dělat rozdíly mezi novými a starými členskými státy. A jsem rád, že pan Matula zdůraznil tento aspekt globální konkurenceschopnosti. A pokud jde o to, co řekl pan Olbricht, nevím, jestli to je nejlepší námět k nalezení eh, vhodného názvu této zprávy. Ano, můžeme se nad tím zabývat ale tou základní myšlenkou je zajistit evropskou soudržnost prostřednictvím konkrétních investic, a to s ohledem na specifické rysy jednotlivých regionů a jejich úroveň rozvoje. Bez toho nemůžeme být konkurenceschopní na globální úrovni. Já nechci vás připravit o víc času, nepochybně budeme pokračovat při další příležitosti. Já vám pošlu e-mailem první návrh zprávy, jakmile bude k dispozici a vy nám pak můžete zasílat své připomínky také e-mailem. Já to všechno zohledním, zanalizuji všechny vaše návrhy. Děkuji. Děkujeme. Návrh zprávy by měl být předložen 20. na 26. 27. schůzi výboru Regi. A další zpráva je rovněž zajímavou zprávou. A paní Manesku, prosím vás, buďte stručná, předávám slovo. Zdá no, se ale, že mě nikdo neposlouchá, aby byl stručný. Děkuji, já se pokusím vyjádřit stručně. Takže pracovní dokument, který se týká řádné zprávy v rámci regionální politiky Evropské unie. A to konkrétně se týká postupu podpory a kontroly ze strany Evropské komise. Tento pracovní dokument obsahuje dvě dopl- zájemně se doplňující části. Já jsem zanalizovala tu Bílou knihu výboru regionu, která byla schválena v červnu loňského roku. Pokud je o první část pracovního dokumentu, tak je tam několik hodnocení a schrnují se tam zprávy týkající se Právě té Bílé knihy výboru regionu a vycházeje z této analýzy, považuji za stěžejní tyto body. Význam vertikálních a horizontálních aspektů eh, těch více víceúrovňového řízení. Protože regionální a místní orgány z hlediska ekonomického a sociálního a spolupráce mezi aktéry na stejné úrovni jsou velice důležité. Je to dokonce nezbytné k tomu, abychom zajistili spolupráci na všech úrovních. A konečně přístup, který je integrovaný. Kromě toho potřebujeme jasnější definici partnerství a implicitně také Eh, uplatňování, realizace, tím můžeme na pomoci vzniku skutečného partnerství, kterého se nedostává na eh, místní, a který se nedostává na místní a regionální úrovni. A považuji také za důležité posílit eh, konzultace na těchto úrovních předtím, než se to začne řešit na úrovni evropské. Měli bychom lépe využívat potenciálu územní soudržnosti. A tady se chci obrátit na možné dopady eh, na eh, připlnění cílů Evropské unie, což je předběžnou podmínkou dobré politiky soudržnosti. Hovořím také o zjednodušení eh, pravidel na národní i evropské úrovni k tomu, abychom dosáhli lepší zprávy. Byli jsme svědky toho, jak poslední změny nařízení a zejména takzvaného nařízení FEDER měly velmi významné dopady, ale nemůžeme vycházet jenom z dočasných podmínek, jako je třeba ekonomická krize. Dalším aspektem je pokračování Erasmu pro místní a regionální zástupce. Musíme zajistit alokaci dostatečných finančních prostředků při vyjednávání nového rozpočtového rámce na straně jedné a na straně druhé posílit vazbu mezi evropskými institucemi a regionálními a místními orgány. Dále musíme vypracovat tu listinu EU o víceúrovňové zprávě, protože tento dokument by mohl být vynikající vhodným nástrojem k, k vypracování evropského pojetí zprávy. V druhé části dokumentu analyzujeme mechanismy společného řízení. Takže zejména jde o různé úlohy komise a členských států. A tady hovoříme o přesunu pravomocí k těm regionálním a místním orgánům za účelem zlepšení systému a uplatňování různých programů. Hovořím zde také o posílení pomoci ze strany komise, vzhledem k tomu, že většina chyb se objevuje na první úrovni kontroly je potřeba, aby byla lepší úroveň koordinace mezi různými eh, úrovněmi kontroly, aby nedocházelo k zdvojování kontrola auditu. A dále se věnuji účasti soukromých aktérů v eh, veřejno, veřejno-soukromém partnerství, protože lepší soudržnost těch pravidel, když se řídí fondy, pak povede k větší účinnosti a k integrovanějšímu přístupu. Samozřejmě, že příjemci z toho budou mít také prospěch z té korelace, z, té, z toho vztahu a z, uh, harmonizace mezi jednotlivými fondy na evropské úrovni. Chci samozřejmě vyzvat všechny kolegy, aby přispěli k této zprávě a mám velký, eh, těším se na všechny vaše připomínky. Děkuji za pozornost. Děkujeme mnohokrát. Chtěla bych říci, že diskuze o této zprávě teprve začíná. Návrh zprávy doufám od, obdržíme před létem. Nyní Georgios. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já se budu držet toho, co jste říkala, protože jsem k vám příliš blízko, než abych to neudělal. Já se domnívám, že toto je pro nás velice dobrý základ, dobré východisko. Myslím, že a to dává také dobrý směr pro regionální orgány, které jsou blízko občanům. Zdůrazňuje to důležitost těchto orgánů a regionální úrovně. Komise má obecnou úlohu koordinovat regionální politiku a také politiku soudržnosti. Politika soudržnosti je skutečně místo, kde víceúrovňová zpráva hraje nesmírně důležitou roli. A na tuto roli odkazuje také Bílá kniha výboru regionu o víceúrovňové zprávě. My jsme nyní v polovině programového období a v současné době je možná dobrá chvíle pro to, abychom učinili další kroky k víceúrovňové zprávě nebo k potvoře víceúrovňové zprávy. Bílá kniha výboru regionů je něco, co obsahuje skutečně mnoho myšlenek. Je ale důležité nestanovovat příliš mnoho cílů na najednou. Měli bychom zajistit, že budeme mít možná méně cílů, ale tyto cíle budou mít skutečnou přidanou hodnotu a budeme se na ně moci skutečně soustředit. Další věc, kterou bych chtěl říci, je že musíme pokryt pět principů, které jsou nutné pro správné řízení. Jedná se o transparentnost, spolupráci, odpovědnost, za čtvrté efektivitu a za páté soudržnost. Na závěr bych chtěl říci, že je správné, abychom hledali různé cíle které se budou soustředit na zvyšování efektivity. Je třeba zahrnout místní úřady, je třeba, abychom prováděli například eh, audity rizika a tak dále. Další řečník, prosím. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom pár poznámek. Já samozřejmě vítám pokračující stupeň decentralizace. Ale uvědomme si, že Eh, například při čerpání evropských fondů eh, tyto, promi, tyto pravomoce eh, využilo akorát Nizozemsko pro své dvě města, Amsterdam a Rotterdam, Rotterdam a to je nesmírně málo. Proč se tomu tak stalo? Legislativa je příliš složitá, kontroly jsou příliš, příliš ostré, a z toho mají samozřejmě úředníci na jednotlivých eh, stupních eh, velkou obavu. Čili vítám, že bychom se měli zaměřit na oblast kontroly, ale ne tím, že těch kontrol bude více, ale budou sdílené výsledky těchto kontrol. Zaměříme se na zjednodušení a zpřehlednění legislativy, zvláště v oblasti veřejných zakázek, a tuto věc jsme tady již projednávali, a k tomu nám samozřejmě poslouží školení. To bych rád vypíchl. Prostor třeba formou Erasmu, proškolit i úředníky na té správě lokální a regionální, aby se potom nebáli využít té subsidiarity a říci si i třeba o zpravování těchto fondů. Děkuji. Děkujeme Josef Matula pe doamna pentru de lucru. Děkuji. Chtěl bych poděkovat za pracovní dokument, který nám byl dnes předložen o eh, zprávě na více úrovních. A nejprve bych chtěl eh, pohovořit o parametru 307 a to z roku 2009, kde vlastně z toho vyplývá, že e, vlastně sdílené řízení nebo zpráva připadá občanům normální. E, připadá jim to dobré, protože to jsou lidé, kteří jsou více e, zapojeni do každodenního života občanů Eh, jedná se tedy ty, kdo jsou zvoleni do, místné zprávy, do místní zprávy. A Evropané si také myslí, že lokální a tedy místní a regionální zpráva je málo zohledňována v celoevropském procesu. A proto vítám ty myšlenky, které tady byly představeny, především pokud jde o vertikální a horizontální partnerství, Možná jsem tady měl nějaké otázky, které se týkaly nejefektivnější úrovně, kde má jí padat rozhodnutí, tedy jestli to má být ta úroveň co nejblíže občanům, protože dnes v Evropě hovoříme o regionech, podregionech, mikroregionech eh, a tak dále. A samozřejmě o tom všem můžeme diskutovat. A já si vážím výměny informací, tedy toho, co by tady mělo existovat, také pokud jde o přeshraniční spolupráci. To je také něco, co probíhá na místní a regionální úrovni. A v neposledním místně, místě jde také o interaktivní eh, kroky v rámci elektronické zprávy, která umožňuje aby Evrop, pro evropské občany byly evropské iniciativy viditelnější. Viktoru Stinaru. Děkuji, paní předsedkyně. S ohledem na to, co už jsem řekl dříve, bych chtěl podpořit myšlenky a celkovou filozofii, kterou předkládá naše kolegyně Manesku. My bychom měli pokračovat v práci tak, jak už jsme ji odvedli. Měli bychom zajistit implementaci. Musíme se podívat na dvě dimenze. Za prvé na časový harmonogram implementace ze strany Evropské komise a také časový harmonogram implementace ze strany členských států. Minulý rok jsme hovořili o zjednodušování. Konstance Krell k tomu měla zprávu. Ale implementace v některých členských státech byla, řekl bych, slabší, nebo tyto členské státy komplikovaly proces zjednodušování. My bychom měli zajistit víceúrovňovou zprávu, která je nutnou, nutným předpokladem pro politiku soudržnosti ne možná dnes, ale rozhodně pro politiku soudržnosti po roce 2013. To by měl být hlavní cíl. Já mnohokrát děkuji paní Manesku za její zprávu. A já si myslím, že to je skutečně výborná zpráva. Paní Manesku, chtěla byste reagovat stručně? Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Chtěla bych poděkovat kolegům. Děkuji za veškerou podporu. Děkuji za všechny jejich příspěvky. A jenom bych ještě dodala, že tady, tady tato iniciativa se zaměří především na to, aby byly fondy lépe využívány a na to, aby jejich zpráva probíhala co nejblíže k občanům tak aby ta kontrola, veškerá ta podpora probíhala, nebo aby se to dostalo až na tu regionální a místní úroveň, kam to vlastně celé směřuje. A to z těch důvodů, které tady říkal i kolega Stavrakakis. Pokud jde o šest principů, tak tady podle toho by samozřejmě, nebo by, mělo by se to držet eh, cílů strategie 2020. Děkuji. Omlouvám se, nevšimla jsem si, že pan Olbricht se hlásil. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom dvě, dva návrhy, dvě připomínky. Myslím si, že obsah je skutečně dobrý, jde k věci. Ale jedna připomínka. Myslím si, že potřebujeme dokázat, že koncept územní soudržnosti je naprosto k ničemu bez eh, víceúrovňové zprávy. To je naprosto logické. Územní soudržnost eh, znamená rovnováhu mezi různými oblastmi. Rovnováha mezi oblastmi eh, často zahrnuje problematické oblasti, které dobře nefungují. Mohou to být regiony, makroregiony, mikroregiony. Ve chvíli, kdy se bavíme o územní soudržnosti, potřebujeme víceúrovňovou zprávu, která vychází ze spolupráce. To není možnost. To je něco naprosto nutného. To je logický důsledek zásad územní soudržnosti. Druhá věc. I když zde jsou některé překážky, je možné říci, že podle principu subsidiarity chom zde měli mít povinné závazky. Pokud necháme rozhodování na členských státech, potom ničeho nedosáhneme. Takže mělo by to být ve zprávě. Závaznost. Mnohokrát děkuji. A nyní můžeme přejít eh, k návrhu zprávy paní Kracr. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 24. března 6 hodin. Paní Krace. Prosím vás. To téma tis politiky Děkuji. Paní předsedkyně, a zde se jedná o příspěvek regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi, zejména s ohledem na cíl 2. Návrh zprávy vám byl rozeslán. A já bych na začátku chtěla zdůraznit důležitost politiky soudržnosti pro oživení evropské ekonomiky. Je to velice testovaná metoda, osvědčená metoda, protože politika soudržnosti už existuje mnoho dlouho, ale může pomoci také proto, že jsme byli svědky toho, že v poslední době bylo k dispozici málo mechanismů pro poskytování likvidity. Nyní se více zdůrazňuje důležitost strukturálních fondů a fondů soudržnosti v souvislosti s krizí. Kvůli krizi tyto fondy konečně začínají dělat to, co bylo jejich původním účelem. Neznamená to, že vyřeší eh, veškeré negativní dopady finanční krize, to asi ne. Ale v každém případě je to zcela zásadní nástroj. Když eh, chceme řešit makroekonomické nedostatky v regionech, je třeba si uvědomit, že krize tyto nedostatky skutečně eh, zdůraznila. A krize na ně ukázala prstem. Pokud jde o cíl 2, tento cíl je jedním z nejdůležitějších pilířů politiky soudržnosti. Tento cíl souvisí s konkurenceschopností a se zaměstnaností. A to je něco, na co se soustředí tato zpráva z vlastní iniciativy. V této oblasti je nutné, abychom dosáhli výsledků a to nám pomůže dostat se z krize co nejrychleji. Vraťme se do roku do období 2000 až 2006. Tehdy cíl 2 se týkal podpory hospodářské a sociální přeměny oblastí zaostávajících z hlediska rozvoje kvůli eh, strukturálním důvodům. A tehdy 15,2 Evropanů žilo v oblastech, které spadaly pod cíl 2. A s ohledem na reformu z roku 2006 cíl 2 nyní zahrnuje většinu regionu. A současně představuje velkou část populace EU. Do této oblasti plyne téměř 16 celkových zdrojů. Soustředí se především na zaměstnanost a konkurenceschopnost. 80, 73 přibližně eh, částky z cíle 2 se soustředí na zlepšení znalostí a inovací. To je tedy 33,7 a 40 jde na lepší pracovní místa. A cíl 1 je výrazně nižší, pouze 40 i když v absolutních číslech je značně vyšší v důsledku větších potřeb v dočených oblastech. Takže cíl 2 je eh, nesmírně důležitý, protože zahrnuje také eh, vzdělávání, eh, vyšší eh, znalosti pro pracovní místa a tak dále. Pokud jde o poslední zprávu komise, pokud se podíváme na regiony a pod cílem 2 před krizí, tyto regiony byly velice dobré, pokud jde o investice do výzkumu a vývoje, pokud jde o celoživotní vzdělávání a tak dále. Ale v jiných oblastech tyto regiony tak úspěšné nebyly. Je potřeba podívat se na situaci ve společenství celkově. A je třeba změnit model investic. Je nutné vnímat jednotlivé regiony v kontextu, abychom věděli, jestli se vydáváme správným směrem, jestli investujeme do těch správných politik, abychom posílili konkurenceschopnost a zaměstnanost. Hospodářská krize poukázala na slabá místa v regionech a poukázala také na problémy s konvergencí, na vytváření pracovních míst v regionech. Nyní je třeba podívat se na výhledy komise a na pracovní trh. Víme, že situace bude i v následujících letech problematická, pokud jde o zaměstnanost. Nezaměstnanost by eh, mohla dosáhnout 10,25 eh, v Evropské unii. A v současné době už vidíme první náznaky toho, že je skutečně nutné, abychom soustředili naše úsilí na cíl 2 a na regiony spadající do tohoto cíle. Já jsem se podívala také na jednotlivé odvětví a na vyhlídky vývoje v jednotlivých odvětvích, abych eh, věděla, jak se regiony budou pravděpodobně vyvíjet. Zdá se, že hlavní problémy, že finanční problémy v členských státech, fiskální problémy budou mít negativní vliv na investice členských států do regionů spadajících do cíle 2. Já si myslím, že to se týká naprosto všech zemí EU. Máme zde kvalitativní i kvantitativní problémy. A je nutné zamyslet se nad tím, jaké dopady bude mít hospodářská krize v dlouhodobějším výhledu. Máme ekonomické benchmarky, které nám umožňují měřit hospodářský vývoj. A je nutné, abychom využívali těchto benchmarků správným způsobem je třeba mít, je třeba, aby byla vypracována, aby komise předložila zvláštní zprávu o dopadu finanční hospodářské krize na regiony spadající do cíle 2. Některé informace už k dispozici máme. Je nutné, aby došlo ke koordinaci všech nástrojů, které máme k dispozici. Já už jsem dříve poukázala na to, že Máme k dispozici mnoho nástrojů, pokud jde o konkurenceschopnost a zaměstnanost, ale je nutné eh, tyto nástroje koordinovat, propojit je, abychom řešili současné krátkodobé problémy, ale také problémy dlouhodobější a abychom řešili strukturálně slabá místa. Ve své zprávě zmiňuji malé a střední podniky. Malé a střední podniky musí mít k dispozici finanční prostředky pro to, aby mohli investovat do výzkumu a vývoje a také do inovací. Víme, že krize dopadla na malé a střední podniky skutečně silně, protože krize přešla postupně do reálné ekonomiky. V mnoha případech eh, snaha zachránit velké podniky může být kontraproduktivní, pokud jde o řádnou politiku hospodářské soutěže. V tomto kontextu musíme brát ohled právě na malé a střední podniky. Další důležitou věcí je, že perspektivy musí být integrální součástí našeho plánování. V současné době se hovoří o strategii 2020, do které by soudržnost měla být také zahrnuta. Především potom územní spolupráce, územní soudržnost. Zcela zásadní je také otázka okrajových regionů. A stejně tak jako otázka trvale udržitelného rozvoje, zeleného rozvoje, který představuje a potenciál dalšího vývoje některých regionů, především tedy potom okrajových regionů. Zároveň musíme přikládat větší důležitost nástrojům, které jsou k dispozici pro překonání krize. Legislativní i nelegislativní opatření, která umožňují větší flexibilitu v oblasti politiky soudržnosti a která umožňují všem regionům, aby měli přístup k těmto nástrojům. Zároveň je zde celá ta otázka inteligentních investic. Členské státy nyní vypracovávají národní zprávy Víme, že ne všechny členské státy měly stejný přístup k finančním nástrojům. A někde a byla byrokracie příliš přehnaná a tak a tyto nástroje nemohly být využity. Například komise nabídla možnost 100% kompenzace na žádost členských států při financování z fondů. To je tedy oblast, kde se flexibilita zvýšila. Flexibilita je ale pouze jednom jedna strana mince. A pravidla ale musí být aplikována konzistentním způsobem, tak, aby celý systém byl efektivní a aby nedocházelo k problémům a nesrovnalostem. Dále finanční podpora pro velké projekty v rámci cíle 2. V této oblasti komise sehrála konstruktivní úlohu a já vyzývám ke zvýšení finančních prostředků programu Jaspers nad 25 a musíme urychlit a udělování prostředků ze strukturálních fondů v členských státech a zároveň se musíme podívat na změny zaváděcích, prováděcích pravidel. a Tyto změny bychom měli podpořit. Já jsem já se domnívám, že bychom měli vést diskuzi takovou také s Evropskou investiční bankou. Je totiž zcela zásadní, abychom využívali všech dostupných nástrojů také pro velké projekty. Je nutné, abychom zajistili, že ve chvíli, kdy existují nástroje, tak aby byly také dostupné především pro malé a střední podniky. Politika soudržnosti je evidentně zcela zásadní. Krize odhalila některá slabá místa na vnitřním trhu. To je jeden z dopadů krize a my na tomto místě musíme zajistit, že tam, kde máme nástroje, můžeme je také využívat koordinovaným způsobem. Musíme mít také jasnou představu o nástrojích, které existují a musíme mít odpovídající hodnocení pro tyto nástroje. A já se těším na hodnocení Komise národních zpráv, protože to nám poskytne další důležité informace. Paní Westfalen. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jak jsme právě slyšeli, finanční a hospodářská krize má dopady na všechny regiony a města v Evropě, nejenom na ty chudší země, ale také na regiony cíle 2. Tato zpráva je podle našeho názoru dobrým příspěvkem a zdůrazňuje právem, že pokud jde o cíl 2 mezi roky 2006 až 2008 bylo vlastně pod 22 miliardami eur vytvořeno mnoho pracovních míst, takže tady eh, jsme mnohé dosáhli. 114 milionů lidí v Evropě tedy profituje z podpory v rámci cíle 2. Podle našeho názoru by zpráva měla více vyzvednout sociální aspekty eh, při potírání krize. Pro sociální demokraty v boji proti krizi je třeba dbát především na pracovníky. Musí se nám podařit vytvořit maximální nebo zachovat maximální množství pracovních míst a nově vytvářet pracovní místa tam, kde byla ztracena. A tato věc by měla být v té zprávě více zohledněna. Podle našeho názoru eh, například priority eh, Evropské strategie 2020, tak jak je uvedeno v bodě 4, nedostačující. Konkurenceschopnost, podpora podniků, rozvoj malých a středních podniků, to všechno je důležité, ale zdaleka to nestačí. My chceme, aby se tady více rozvíjela snaha po usilování o dobrých pracovních podmínkách, o více pracovních míst, ale potřebujeme také lepší možnosti vzdělávání nejenom pro mladé lidi, ale především pro ně. Jako příklad bych uvedla stejná, stejný plat eh, za stejnou práci pro muže a ženy v celé Evropě, protože víme, že v hospodářské krizi především ženy trpí tím, že, se, že vlastně přijdou o místo. V neposlední řadě proto, protože velmi často eh, na sobě nesou to označení, že vlastně jen mají jenom takový doplňkový příjem nebo jsou nějakou výpomocnou silou. Dopady krize na hospodářství nesmí vést k tomu, že podpora pro větší počet pracovních míst, dobré vzdělávání, že to bude zanedbáno. Bod 12 zprávy paní Krace je podle mého názoru problematický. Navýšení prostředků v rámci programu JASPA. Tady bychom podle mého názoru měli vyčkat, jak eh, to dopadne eh, s tím zvýšením prostředků komise za rok 2009, tedy na 25 Uvidíme, eh, co vlastně tímto způsobem bylo dosaženo předtím, než budeme požadovat nové prostředky. A s tím souvisí také otázky, nač mají být tyto prostředky vynaloženy, zda v rámci administrativy, nebo se to má zaměřit na jiné projekty. Prostředky pro rok 2010 eh, byly navýšeny ze strany Evropské investiční banky o 2 miliony ze 24 na 26 milionů. Takže další zvýšení by nebylo smysluplné, pokud nevyřešíme související otázky. Eh, sociální demokracie se ovšem jinak domnívá, že zpráva kráčí správným směrem. Politika soudržnosti musí také v budoucnosti, pokud jde o oblasti cíle 2, mít velkou pozornost. 314 eh, milionů Evropanů nám za to budou věční. Ricardo Cortés Lastra. Ano, děkuji. Další řečník. Děkuji. Já chci poděkovat paní Krace za zprávu. Všichni kolegové víme, že politika soudržnosti není jenom politikou nějaké rozpočtové podpory. Je to skutečně rozvojová politika a jako taková má možnost ovlivnit, jak Eh, jsou vynakládány výdaje regionálně i národně. A tady musím zdůraznit roli malých a středních podniků, jakožto center inovace a eh, školení a také roli místních a regionálních orgánů, které jsou blíže občanům a mohou identifikovat své požadavky, požadavky svých malých a středních podniků a také eh, potřeby na vzdělávání a trénink. Z naše zkušenosti s cílem 2 ukázali, že potřebujeme opravdové partnerství s regiony, protože jedině tak přijdeme s úspěšnými iniciativy proti krizi a zajistíme ekonomickou soudržnost proti krizi. Děkuji. Děkuji. Jeden dotaz. Mohli bychom dostat nějaké informace o časovém, časovém eh, harmonogramu, protože máme tady pohled na strukturální otázky a na to, co musíme dělat v rámci obnovy. Jaké jsou cíle? Vím, že teď máme vlastně krizový výbor a při poslední výměně názorů jsem se ptal na totež. Ten krizový výbor v parlamentu nic o něm teď neslyším. Ale kdy přijdou s nějakými výstupy, abychom to mohli sladit s touto zprávou? kde se hovoří o důležitých principech politiky soudržnosti, abychom to dostali na plenárku. Je to silná zpráva a měla by být eh, tudíž také silně slyšena. Neměli bychom eh, skončit jenom pouhým vypracováním zprávy na výboru. Musíme směřovat výš. Pan Tojre? Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, jakožto stínový zpravodaj pro frakci ALDE bych chtěl nejprve poděkovat paní zpravodajce. Myslím si, že ta zpráva je velmi dobrou eh, základnou pro tuto diskuzi, pro toto téma. Je tam mnoho důležitých eh, otázek, které vidíme stejně. Samozřejmě tu a tam je potřeba o některých věcech ještě podiskutovat nebo to pozměnit. A pokud jde o cíl 2, tak v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí vidíme, že vlastně tento cíl se mění, eh, také pokud jde o zaměstnanost, protože rozdíly mezi cílem 1 a cílem 2 a těmi příslušnými oblastmi se zmenšil jednak úspěšnou eh, politikou soudržnosti v oblastech cíle 1, ale také proto, že ty oblasti cíle 2 se vyvíjely hůře. A já jsem teď velice zvědav, jak to bude vypadat eh, po roce 2008 a 2009, tedy kdy propukla ta finanční krize, protože silné regiony, které patří pod cíl 2, zažily velmi negativní růst tedy minus 8%, minus 10 nebo minus 12%. A já si myslím, že my bychom tady měli mít opravdu jednotný názor na to, že soudržnost sociální věci, to neznamená, že ty slabší budou sílit a ty silnější budou slábnout. A teď je tady důležitá výzva v tom, jakým způsobem se dostaneme zpět k růstu, tak aby bylo možné kompenzovat ztráty v hospodářství. Takže jestli půjde, když půjde o tu otázku, jaké tam budou ty váhy u těch cílů, tak eh, já bych eh, řekl, že my bychom se měli zaměřit na ten motor toho růstu, na všechno, co povede k růstu pracovních míst, nebo co je zachovat, to znamená úprava struktur, inovace, vytváření nových pracovních míst. A já si myslím, že právě eh, tento program v rámci cíle 2 nabízí velmi dobré možnosti pro malé a střední podniky. A my, liberálové, bychom tady chtěli zohlednit také transfer technologií, spolupráce mezi různými vědeckými centry a podniky, protože to vede k vytváření nových produktů, k vývoji nových produktů a ty jsou potom eh, schopné eh, obstát na trhu, vytváří pracovní místa a samozřejmě také eh, perspektiva životního prostředí. To všechno souvisí s technologickým vývojem. Nebo můžeme se na to podívat obráceně, že technologické inovace vlastně jsou potřeba k tomu, abychom vlastně vůbec dosáhli toho dobrého ekologického stavu. Potom eh, předběžné financování 100%, a tam ta formulace s tím ještě spokojeně nejsme. Eh, je to nepříliš válně formulováno, protože jednak musíme vlastně oddělovat eh, jednak ty sociální evropské otázky a potom evropský regionální rozvoj. Samozřejmě a také rada, stejně jako my, se donívá, že tady je dobrý důvod pro spolufinancování, protože spolufinancování vlastně ukazuje eh, ten zájem těch účastníků na projektu, to jestli se to opravdu dělá správně, takže tady samozřejmě nechceme propadnout tomu, že bychom se pouštili do jakýchkoliv aktivit a zahlcovali se aktivitami, ale musíme si vybrat i správné aktivity. A já si myslím, že toto je dobrý způsob. Můžeme o tom samozřejmě diskutovat, jestli ten podíl v tom spolufinancování snížíme, ale zcela tento princip odstranit by bylo problematické, muselo by to být časově omezené a obecně je to tak, že skutečně to všechno musí být spolufinancováno. O tom diskutujeme také v Německu v tuto chvíli a my k tomu ještě předneseme pozměňovací návrh. Děkuji. Very much, Ms. please. Paní Paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla požádat, abyste mě omluvili, protože já jsem byla na jiném výboru eh, pro sociální záležitosti. Ale pozorně jsem si přečetla zprávu a ráda bych tady zmínila dvě, tři věci. Za prvé, domnívám se, že opravdu velice důležité, aby v rámci cíle 2 bylo připomenuto, že je nezbytné chránit životní prostředí a uznatelnost pro strukturální fondy se tedy musí zakládat na kritériích udržitelnosti maximální měrou. V tomto kontextu je velice důležité zdůraznit eh, základní roli, kterou tady hrají města naplňování cíle 2. Komise vlastně prioritu dává městské dimenzi, pokud jde o místní politiku soudržnosti, ale my si myslíme, že v této zprávě, tak abychom tedy pokračovali v tom, co jsme už dělali v minulosti, to, že cíl 2 musí zohledňovat specifické potřeby měst a to ve prospěch z nevýhodných regionů. Já si myslím, že ten text se příliš selektivně zaměřuje na několik priorit eh, strategie 2020 eh, EU, ale neuvádí se tam priorita udržitelného růstu, tak jak je to ve sdělení komise o efektivním využívání zdrojů. Zdroje by měly být používány tak, abychom přešli ke společnosti s nízkým používáním energií, které produkují oxid uhličitý, měli bychom mít moderní technologie, vylepšit dopravu a zlepšit efektivitu energií. Ale neuvádí se tady priorita výlučného růstu. Jedna z klíčových iniciativ strategie 2020 EU je ovšem takto formulována. A já bych ve vašem textu chtěla vidět, že jednou z našich společných priorit je sledování cílů politiky sociální soudržnosti. A proto si myslím, že je potřeba upravit ukazatele pro hodnocení krize Eh, máme tady ty klasické nástroje eh, globalizované ekonomiky, hrubý, hrubý domácí produkt a tak dále, ale já si myslím, že jsou i jiné nástroje k měření těchto věcí. A vzhledem k tomu, eh, že máme Lisabonskou strategii a ta se zaměřovala na konkurenceschopnost, tak proto si myslím, že je dnes nutné využít to, co podle mě je jedinou příležitostí, jak se dostat z krize, tedy musíme vytvořit nový přístup, a zaměřit se samozřejmě na blahobyt evropských občanů. Jménem Evropské komise Dino Kasset. Merci, madame la présidente. La commission Děkuji paní předsedkyně komise. Samozřejmě děkuji Evropskému parlamentu za to, že e, s takovou pozorností sleduje tato opatření, která mají vyrovnávat negativní dopady krize a také dopady na národní a regionální hospodářství. K eh, diskusi bych dodal dvě věci. Jednak v rámci těch eh, opatření dohledu chceme zahájit studii, která se zaměří na kvalitu i kvantitu v rámci krize na operační programy, protože to je klíčový nástroj politiky soudržnosti. A tím bychom chtěli vlastně eh, víc vstříc obavám paní zpravodajky. Komise ještě před eh, letními dovoleními před, vlastně eh, předloží zprávu se všemi opatřeními pro obnovu v Evropě v rámci regionálních politik po celé tady Evropě. Eh, tak jak jsme vlastně už oznámili 1. dubna 2009. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Takže Rody krátce, prosím. Chcete reagovat na některé připomínky? Ano, děkuji. Jistě, že chci odpovědět. Za prvé děkuji všem kolegům a kolegyním za užitečné konstruktivní připomínky. Jsou to evidentně věci, které leží na srdci nám všem. Nejde jenom o krátkodobé strukturální aspekty. Ráda také předložím vlastní pozměňovací návrhy a chápu, že je potřeba držet eh, te, zprávy z hlediska délky v nějaké zvládnutelné délce. Eh, otázka genderu, otázka žen. Do toho jsem nezacházela do, do podrobností, ale je jasné, že genderová dimenze tu je. Ovšem existuje velký počet rezolucí a dalších dokumentů, kde to figuruje více v popředí. A já jsem tohle koncipovala spíše jako obecnější záležitost vyjadřující zájem o udržitelný rozvoj. Dále otázka místních a regionálních orgánů, to je velmi důležité. Hovořilo se to o tom také při prezentaci poslední zprávy. Místní a regionální orgány mají zodpovědnost za implementaci. Jsou bližší, jsou přímo v terénu, jsou bližší občanům a musí zůstat v našem zorném poli. Dále začlenění těch urbánních měst celků, měst. Jsou to takové dílny společenství, ale také čelí sociálním problémům. A mají nesmírný význam z hlediska dlouhodobého rozvoje. Teď pokud jde o 100% financování a zálohy, frontloading. Tam, kde existuje spolufinancování, je rovněž sdílená odpovědnost. Ale teď jsme v krizové situaci, kdy členské státy pracují, působí ve stížených okolnostech a existuje určitý argument ve prospěch stoprocentního financování v některých oblastech. Ne všechny členské státy ovšem využili v plné míře těchto prostředků, to je pravda. Těšíme se na jakoukoliv pomoc ze strany komise, abychom měli určitou validaci, abychom věděli, jak byly ty prostředky využity. Pan Van Nistelrooy. Původně jsme plánovali, jsme vlastně chtěli, aby to udělalo do dubna, s komisí, pokud budeme muset čekat déle a povede to k lepší zprávě, pak je to v pořádku. Ještě chvíli vydržíme. Protože vím, že i další výbory se chtějí, vyjadřit. Děkuji vám. A nyní bych chtěla jenom k tomu poznamenat. Doufám, že to bylo nepochopení já jsem pochopila to, co říkal pan Nestoroj, tak, že bychom to neměli zdržovat, neměli spožďovat, že bychom měli spíše pracovat tak, abychom měli něco, čím přispějeme do diskuze, která probíhá v tom krizovém výboru. A jako běžný řádný člen Evropského parlamentu jsem s prostřednictvím své e, národní skupiny jsem rovněž eh, přesvědčila všechny v rámci že existuje i krize v reálné ekonomice a že ta je citelná nejenom na národní úrovni, ale i na místní a regionální úrovni. A je tu také politika soudržnosti, která v posledních dvou letech měla protikrizový účinek, podílela se na obnově. Chtěla bych tudíž také připravit velmi krátkou sedmistránkovou zprávu, která Eh, doplní tu hlavní zprávu z krizového výboru, kterou připravuje paní Pervans Bereš. A ta moje malá zpráva se bude právě týkat příspěvku politiky soudržnosti k procesu obnovy a to v návaznosti i na dlouhodobější strukturální změnou. Pokud se paní Kraca podaří v dubnu dokončit tu zprávu, tak by to bylo rovněž skvělým příspěvkem k celé této debatě o krizi a o evropských politikách eh, v kontextu krize. Hlavní problém, který mu čelíme, je omezená znalost dopadu krize na a regionální úrovni, protože statistiky, které by byly do v rozumné míře srovnatelné a spolehlivé, se nám dostanou do rukou později. Snadnější je získat údaje za jednotlivé státy. Přesto eh, některé regionální asociace se snaží a pomáhají nám přispět pochopení toho, jaký kri- měla krize dopad na této úrovni. Takže to je jenom pár slov navíc. Pane, paní Kratce, prosím. Děkuji za tuto připomínku, za tento návrh, pokud jde o spolupráci. Je to pro nás velice důležité. Je důležité, abychom měli obecný přístup k hospodářské krizi. Vím, že parlament na této otázce pracuje velice intenzivně. Já se domnívám, že v každém případě musíme zajistit konkurenceschopnost. Velice důležitou součástí toho jsou velké projekty. Ty se týkají také cíle 2. Je to podstatná záležitost především v době, kdy členské státy snižují objem investic kvůli ekonomické krizi. V takové chvíli je nutné, abychom měli určitou vizi a podporu pro velké projekty. Lhuta pro Předkládání pozměňovacích návrhů je 24. březen 6 hodin večer. Děkuji paní Kraca. Nyní máme pár minut na bod 10. Jak víte, eh, prohodili jsme bod 7 a 10. Pokud jde o bod 10, jedná se o zprávu o druhé schůzi pracovní skupiny o budoucnosti politiky soudržnosti. Měli jsme tuto druhou schůzi. Tradičně zveme zástupce Evropské komise z generálního ředitelství Regio, aby představili současnou práci o budoucí struktuře a funkci politiky soudržnosti po roce 2013. Tentokrát jsme se vyslechli pana Nikola Demikelise, který eh, přešel eh, do kabinetu který se stal eh, vedoucím kabinetu Johannese Hána a také paní Breska, která je eh, náměstkyní oddělení, které se soustředí na studie týkající se budoucnosti politiky soudržnosti. Hovořili jsme o mnoha otázkách, které se týkaly budoucí architektury a cílů politiky soudržnosti a hovořili jsme také o zjednodušení celého systému územní soudržnosti. A proběhla formální diskuse a na konci schůze jsme se shodli na následujícím postupu. A myslíme si, že pokud chceme mít vliv na budoucnost politiky soudržnosti, měli bychom jako výbor REGI něco vyprodukovat. Chápu, že to podporují ostatní kolegové. Možná bychom měli mít nějaký neformální dokument schrnující náš postoj, který by zahrnoval základní politické prvky týkající se budoucnosti této politiky. Pracovní skupina by mohla přijmout návrh a, a potom bychom vás požádali o potvrzení. A pravděpodobně by to bylo v červenci, tak abychom tento dokument, tyto základní podmínky týkající se budoucnosti politiky soudržnosti, abychom to mohli předložit komisi. Diskuse o detailech přijde později, ale toto by byl jakýsi základ, jakési eh, východisko, eh, které by schnovalo naše očekávání od návrhu komise. Komise by přibližně v listopadu měla předložit pátou zprávu o soudržnosti pokud se nic eh, nezmění, a bude také v tu chvíli prezentována politika soudržnosti po roce 2013. Pokud chceme mít vliv, musíme udělat eh, dvě věci. Během schůze výboru a během schůze pracovní skupiny, abychom si měli vyměnit názory se zástupci komise, abychom eh, se navzájem lépe pochopili. A další věc je tento neformální dokument a poté po letní přestávce bude pokračovat práce pracovní skupiny, která vám bude předkládat informace, budeme spolupracovat s komisí, abychom zajistili, že budeme mít návrh, který bude skutečně zohledňovat naše ambice, naše cíle, naše názory. Takže to by bylo moje doporučení. Pokud nemáte žádné připomínky, žádné otázky, chtěla bych říct, že zítra se sejdeme v 9 ráno. Prosím vás, přineste si hlasovací karty, protože budeme hlasovat. Budeme hlasovat o zprávě pana Kirilova a pana Olbrichta. Nyní máme schůzi koordinátorů, bude to krátká schůzka, ale důležitá schůzka, takže Žádám koordinátory, abyste zůstali na tuto půlhodinovou schůzku. S ostatními se loučím, uvidíme se zítra. No, esto, no sé si lo ha dicho adrede o es que, no, que da igual, no pasa nada porque lo haremos.